dear colleagues, uh, three past nine. Vážení kolegové, jsou tři minuty po deváté, takže začneme. Dobrý den všem, všichni by měli mít před sebou pořad jednání. Máte nějaké návrhy na změnu? Není tomu tak? Takže pořad jednání je schválen. Bod 3 schválení zápisu ze schůze, takže návrh zápisu ze schůze 2. a 3. září. Ten máte ve svých složkách. A pokud nemáte žádné připomínky do konce tohoto jednání, zápis bude považován za schválený. Bod 4 eh, je rozhodnutí koordinátorů. I ta jsou obsažena v zápisu. z druhého a třetího. Stejný postup, pokud nepředložíte námitky do konce tohoto zasedání, budou eh, tyto zápisy považovány za schválené. Bod 5. Sdělení předsedy. Samozřejmě toto zasedání jako obvykle webstreamováno, takže máme spoustu diváků před eh, obrazovkami počítačů, kteří nás sledují od Lucemburku eh, po Tallinn, po Soluň. Vítejte. Odkaz eh, na tento web streaming, eh, nebo tedy v souvislosti s tímto web streamingem máme zde také tlumočení, takže mluvte pomalu, jasně a ujistěte se, že jste vidět na obrazovce a že hovoříte opravdu jasně, aby bylo možné zajistit tlumočení. To tedy byla ta běžná sdělení z mé strany. Teď mimořádné sdělení je to, že máme slyšení s kandidátem na komisaře a komisařem, nebo kandidátem na komisaře pro obchod je Phil Hogan. A my s ní budeme mít slyšení v pondělí 30. září od 18.30 do 21.30. Myslím, že se na to bude spousta lidí dívat, spousta lidí bude sledovat to naše slyšení. Takže v pondělí od 18.30 do 21.30. A teď přistoupíme k bodu 6. To je výměna názorů se zástupci asociací Eurofer a Evropské združení pro hliník o současné situaci v odvětví produkce ocely a hliníku v Evropské unii. Máme v podstatě pravidelně výměnu názorů na tato témata, protože dlouhodobě to je odvětví, kde máme vážné problémy Jeden z důvodů je samozřejmě obrovská kapacita pro ocel všude ve světě. A jak víte, máme globální ocelářské fórum v roce 2020, kdy budeme diskutovat o omezení výrobních kapacit. Zatím ovšem bez velkých výsledků. A Potom od roku 2018 máme experty ze Spojených států, kteří hovořili o snížení u oceli o 25 a u hliníku o 10 To mělo také určitý dopad na evropský trh eh, s hliníkem a ocelí. A na základě toho my jako Evropská unie jsme předložili určitá protiopatření nebo protinávrhy těmto jednostranným opatřením ze strany Spojených států, abychom eh, jistým způsobem ochránili svůj výrobní proces. A to má samozřejmě také dopad na rozvoj v ocelářském a hliníkovém odvětví. Máme nějaké mezinárodní aktivity. Ohledně zlepšení situace v oblasti, nebo tedy v odvětví oceli a hliníku. Ale v této chvíli nemáme dostatečné výsledky. především v odvětví hliníku. Teď máme situaci, kdy naše výroba s ohledem na potřebná opatření na ochranu klimatu je nákladnější než výroba v Číně a ta konkurence s čínskou produkcí je opravdu závažná. Zaměřuje se na to i komise. Spousta tedy záležitostí, které komplikují situaci v odvětví produkce oceli a hliníku v Evropské unii. A abychom o tom podiskutovali a udělali si představu do budoucna, je tedy pan Kaltašle, který je ředitel obchodních a zahraničních vztahů Euroferu. Tamhle je. A Bob Lambricht, ředitel pro obchod, statistiku a ekonomiku z Evropského združení pro hliník a Leopoldo Robinači, který je ředitelem pro obchod a obranu a Francisco Perez Canaro z DG Trade, který sedí vedle něj. Jako první dám slovo Euroferu a evropskému hliníkovému průmyslu. Prosím. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji za to, že jste nás přizvali do tohoto výboru, abychom vás informovali o situaci evropského ocelářského průmyslu. A e, tento výbor byl čerstvě instalován, proto bych chtěl začít s krátkou prezentací toho, co e, ocelářský průmysl v Evropě prezentuje, e, jak funguje e, a jak vypadají vládní politiky, které přicházejí se narušujícím opatřeními. A pak se vrátím k současné situaci našeho průmyslového odvětví a ke klíčovým výzvám. Ocelářská výroba v Evropě je rozšířena. Eh, ve většině evropských států je to víc než 300 tisíc mm, přitačených příležitostí a nepřímo 2 miliony. Jsou to obrovské výrobní eh, továrny, má to velký dopad na pracovní místa a ekonomické aktivity. Celé regiony závisí na tomto průmyslu, eh, jak, bylo, jak, se, jak to bylo vidět brutálně v, v 70. a 80. letech v krizi. Ocelářský průmysl dnes mm, zabezpečuje dobře placená místa v evropských společnostech všech. Eh, ocel je takovým prvkem hodnotového řetězce a je klíčovým prvkem pro ekonomii a společnost, včetně dopravy, eh, zařízení, eh, spotřebitelského zboží a stav, stavebního průmyslu. Většina, je, je to domácí průmysl, je, má, je velice důležitý pro ekonomické zájmy, ovšem jde o to, jestli by země měly mít vlastní ocelářský průmysl nebo ne, protože toto je konečně otázka ekonomické svrchovanosti. Spíše otázka zní tak, jak tyto Eh, průmyslová odvětví tato, tyto kapacity, které vyžadují obrovské zdroje, jak se rozvíjejí. Ehm, jsou hybnou silou, jsou trhy a ehm, nebo jestli přicházejí dotace eh, vládní. Exploze čínských kapacit od roku 2005 vedlo k tomu, že tady máme velkou nadměrnou kapacitu více jak 400 milionů tun. A v nedávných letech Čína eh, eliminovala více jak 100 milion tun zastaralých kapacit. Ale tyto kapacity eh, ty jsou nahrazovány novými eh, kapacitami, které jsou dotovány místními a centrálními vládami a hlavně z podniky, které jsou, stát, podniky, které jsou státní. V roce 2016 a 2017 komise reagovala velmi velmi rozhodně a účinně proti eh, obrovským eh, dotovaným eh, dovozům a učinila několik kroků. Není přehnané, když řekneme, že eh, tato koncentrovaná akce eh, zajistila eh, evropský integrovaný průmysl a postaral se o to, že nezmizel. Ve stejném kontextu bych rád pohovořil o evropské legislativě. A váš výbor zvláště schválil kritickou legislativu, která vlastně si udržela důležité nástroje obrané a jsou tu nové metodologie, které bojují proti narušujícím opatřením. Eh, v roce 2016 eh, se konalo globální fórum o nadměrných kapacitách oceli. Eh, je to taková vůči iniciativa, která je univerzálním způsobem uznávána. Bylo řečeno, že nadměrné kapacity tady mohou narušit trh a toto fórum má ambiciozní agendu. Jsou tu dva hlavní cíle. Za prvé vytvořit transparentnost a v dodávce a poptávce, dále monitorování kapacit, další vývoj, monitorování vládních politik kapacity, eh, tím, že se přispěje k, eh, k tomu, že tady nebudou nadné kapacity. A druhý cíl, eh, politická řešení, zmírnit tuto situaci v nadměrných kapacitách. Mandát mm, do, doběhne v listopadu a Evropská unie pokračuje, velmi podporuje, aby tento to fórum pokračovalo s plným mandátem. Proč vlastně ta transparentnost pokročila? Není už zapotřebí žádné práce, co se týče přeskumu vládních opatření. Neměla by vznikat iracionální, iracionální zásoby a pak by, aby se nemuseli eliminovat tyto nadměrné kapacity. Od globální krize 2009 jsme eh, mimo Evropskou unii zažili rozšiřování eh, protekcionistických opatření v ozářském průmyslu po celém světě. Ehm, ehm, man, do, povinná eh, certifikace, různé inspekce kvality, dále omezení vývozu a tak dále. A tato opatření jsou, znamenají 65 toho, co se globálně vyrábí. A rád bych se teď soustředil na eh, hlavní dvě taková opatření vládní, která mají dopad na ocelářství Indonésie. Omezení exportu niklu, což je klíčovým eh, prvkem ve výrobě oceli. Dále eh, kontrola rezerv niklu v letech 2014, zákaz vývozu niklu a dále jde o to levné zdroje v ocelářských kapacitách. Po volbách v roce 2017 indonéská vláda oznámila, že znovu EU eh, zavede eh, zákaz vývozu niklu od ledna 2000 příštího roku. A za dva roky se Indonésie stala druhou největší eh, vývozní zemí oceli a omezení exportu, které e, vlastně znamenají vývoz ilegálních e, množství, e, tady podporuje to, že tady vznikají obrovské nadměrné kapacity až do 8 milionů tun. A to odpovídá plné evropské kapacitě. Poptávka po rezavici oceli se odhaduje zhruba 200-300 tisíc tun pouze. Za druhé, americká sekce 232 je založena na bezpečnostních opatřeních. Toto opatření má dva cíle. Za prvé, snížit e, dovozy americké o 13 milionů tun, to je zhruba 13 tradičních dovozů, a dále podpořit udržitelnost evropského, pardon, amerického ocářského průmyslu. Tím, že se vlastně uměle e, nafukují tyto výroby, e, tak to má veliký dopad na obrovské dotační programy. A tím, že americké eh, eh, závody mohou vyrábět víc, eh, tak tato sekce 232 se stává čistě sektorální průmyslovou politikou. Dovolte mi teď, abych se podíval na situaci našeho průmyslu v Evropě v současné době. Tradičně ten ocelářský vývoz, tedy ocelářský vývoj byl dosti vyvážený, ale zažili jsme postupnou erozi evropských vývozů v minulých letech a to mělo e, dopad na rozšíření ocelářské výroby po celém světě. Přišli jsme víc než o 3 miliony eur od roku 2016, ale od roku 2018 se posunul e, tato e, obchodní balance do významného deficitu, a sice více jak 8 milionů tun.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 Evropská poptávka po oceli byla zdravá v roce 2017 až po první čtvrtiny 2018, eh, zhruba 3 až 4 Od konce minulého roku eh, evropský trh eh, se drasticky snížil, tak jak poptávka po oceli z klíčových odvětví začala stagnovat a začala se dostávat do negativních čísel. Nejistota vznikla kolem obchodních válek, neustá situace v automobilovém průmyslu, Brexit, situace zvláště v Německu, dále slabá poptávka, Ehm, tedy ceny oceli ehm, se snížily o víc než 20 eh, za poslední 12 měsíců. Výroba oceli eh, je teď eh, snižována napříč všemi evropskými zeměmi, tak aby se uspůsobila obtížné evropské tržní situaci. Byly oznámena další škrty ve výrobě zhruba ve 5 milionů tun. A konečně pár slov eh, k takové pojistce eh, v EU. Eh, jde o dovozní tarify. Chceme ochránit mm, tento trh mm, velkým masivním přílivem mm, a tato evropská opatření, eh, tady máme tarifní kvóty, jde o to udržet si eh, tradiční úroveň dovozu. Ovšem, eh, tím, že se budeme soustředovat na dovozy z určitých vyvážících zemích, tak tady pokračuje tento režim pojistky, týká se to Ruska, Číny, ale také Turecka. Ehm, komise teď ukončila přeskum fungování a účinnosti tohoto kvótového režimu, ten má být zaveden v říjnu. Eh, tento přeskum eh, má stabilizovat dovozy tím, že bude pokračovat v tím, že se bude soustředovat na eh, dovozy. Tato, došlo také ke snížení úrovně této kvoty, která se navyšovala vlastně od únoru tohoto roku. Ale další snižování této úrovně tarifu je nezbytné, tak abychom se přizpůsobili s ocelovému průmyslu, který v Evropě poklesává. Dovolte mi, abych hm, uzavřel tím, že zhrnu výzvy a to a naše poselství. Za prvé, globální nadměrné kapacity. Tomu se musíme věnovat globálně. Je tady potřeba eh, striktnější disciplíny v oblasti dotační politiky, podpora kapacit a eh, musíme se podívat také na vládní dotace. Klíčový, to je klíčový eh, cíl pro reformu. Je tady také potřeba, aby Evropa měla spíše asertivnější vymáhání stávajících pravidel, tam, kde to je zapotřebí, tím, že uspůsobí pravidla anebo rozpracuje nové politické nástroje. Jak již bylo řečeno, Eh, máme tady, eh, ten zákaz je eh, nezákonný ze strany VTO, ale musí tady být zavedena určitá disciplína dotační politiky. Proč tato disciplína nebyla vymáhána? Je tu eh, potřeba zvážit nové kapacity v obranných eh, obchodních nástrojích, dál reciprocita v mezinárodních veřejných zakázkách, politika soutěže EU, která musí podchytit dopad zahraničních dotací na eh, vnitřním trhu. A konečně potřeba nových opatření, abychom dosáhli rovného hracího pole ve vztahu k evropské environmentální legislativě. Je tu potřeba vypracovat opatření jako uspůsobení situaci v oblasti uhlíku, a dále eh, začlenění eh, tohoto obchodu do karbonového cenového režimu, eh, tak, aby se uspůsobil průmyslovým odvětvím, které jsou intenzivní na energii, jako například průmysl ocelářský. Děkuji. Děkuji, tak to bylo ze strany ocely a teď tady máme téma hliník. Morning, ladies and gentlemen. Thank... Dobré dopoledne, kolegové. Děkuji za příležitost um, říct si pár slov o stavu našeho průmyslové odvětví. My přímo či nepřímo zaměstnáváme přes milion lidí a máme roční obrat asi 40 miliard euro. Je to samozřejmě Vychází to tedy z poptávky, která je celosvětová. Hliník potřebujete v budovách, v automobilech eh, pro obaly eh, nápojů či potravin. Pro celou řadu spotřebitelského zboží. Hliník je recyklovatelný a má tedy skvělé vlastnosti bez ohledu na to, kolikrát se zpracuje, kolikrát se použije. Takže tím je vlastně ideálním materiálem pro kruhové hospodářství. Přispívá k úsporám CO2 v zásad, základních sektorech, vede také k lepší mobilitě. Ehm, obaly jsou díky němu efektivnější a samozřejmě vede i k energetickým úsporám eh, v budovách. Je asi hm, tedy evropská výroba je třikrát méně náročná na využití nebo eh, hm, vypouštění CO2 do atmosféry než dovážený hliník. Ehm, bohužel už několik let varujeme, že Eh, Čína vyrábí nadbytek hliníku, který potom zaplavuje celosvětový trh. Netržní síly jsou také zodpovědné za některé navýšení nedávné produkce eh, hliníku v Číně, což potom ale ovlivňuje celý eh, dodavatelský nebo hodnotový řetězec. Tady vlastně se bavíme asi o 60 miliardách ehm, eur. Takže čínská primární produkce se vlastně zvýšila z 15% na 57% celosvětové produkce v pouhých 15 letech. Kromě toho, všechny tyhle ty eh, čínské eh, produkty jsou prodávány pod tržní cenou, čímž úplně likviduje eh, konkurenci nebo hospodářskou soutěž pro naše evropské firmy. To E, se ještě zrychluje v poslední době. Taky proto, že e, je, e, panuje tedy obchodní válka mezi USA a Čínou. To má negativní dopady na EU. Na EU. Zdá se, že dokonce my z toho budeme mít největší nevýhody. Dokonce některé továrny už v částech Evropy zavírají. Bez rozhodné akce Evropské unie to bude mít tedy drastické dopady na pracovní příležitost Evropské unie a taky na budoucnost celého tohoto výrobního odvětví. Řada našich obchodních partnerů jsou eh, už vlastně napřed před námi a tím jsme ještě více znevýhodněni. Mm, eh, máme tedy nejrůznější eh, ochranná opatření, která ale nejsou dostačující a pokrývají pouze 5 celkové produkce v Evropské unii. Takže eh, nejdůležitější asi je, aby tyhle ty ochrana opatření byla jednoduchá na eh, použití ze strany zejména malých a středních podniků. Evropská unie musí udělat maximum pro to, aby bojovala proti neférovým obchodním praktikám. E, tady vlastně je potřeba využít e, právní e, prostředky na ochranu a také samozřejmě na zabránění jaké, jakéhokoliv rizika zranění. Kromě toho musíme ukázat vedení v oblasti reform. My se také obracíme na EU, aby předložila nějaká e, využitelná řešení pro zablokování na úrovni VTO. Takže my žádáme o to, aby Evropská unie vystupovala jako silný hráč, který je ochoten chránit e, tento průmysl. Takže děkuji mnohokrát za, po, za, e, za pozornost a doufám, že nám pomůžete ochránit tento průmysl v Evropě. Děkuji mnohokrát. To bylo jasné poselství. Jak na to zareaguje Evropská komise? Leopolde? Pět minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem, děkuji za tuhle prezentaci. Ehm, rád bych poděkoval panu Tašlerovi za to, že řekl, že komise rozhodně zakročila v, ve výši tedy um, ocelové krize. To je pro nás potěšující, že se toho někdo váží. My samozřejmě jsme si poznamenali to, co zde zaznělo. Chci zmínit pár věcí, které jsou velmi důležité. Za prvé, no, co se týče výzev eh, nerezové ocely, která pochází z Indonésie. Od 1. října Tyhle ty eh, produkty v Indonésii budou pokryty takzvanou ocelovou eh, pojistkou. My jsme také eh, odstartovali v srpnu antidumpingové vyšetřování ohledně těchto produktů, jak v Indonésii, tak v Číně. Je velmi důležité, abyste věděli, že tady vlastně jde o to, že Čína se vydává tedy za své hranice, vytváří si tam jakési báze pro další export do EU a to je tedy něco, eh, vůči čemu se musíme jasně vymezit a eh, potom, co se týče ehm, schody nebo eh, schop, možnosti schody v rámci VTO ohledně toho, hm, co tedy produkuje Indonésie. Co se týče té pojistky, tak já vím, že ty kvóty zatím nebyly překročeny s výjimkou několika produktů a když se podíváte na eh, míru dovozu za první měsíc roku 2019 a srovnáte to s hm, rokem 2018, my tady vlastně máme srovnání dovozu podle pojistek a taky e, bez pojistek, tam vidíme vlastně pokles e, dovozu. Takže se ukazuje, že ty pojistky e, mají efekt, ten žádaný efekt, to znamená chrání náš průmysl. Je potřeba jasně říci, že tahle ta ochranářská opatření nejsou lékem pro všechno. Například se to nedá používat pro případy, kdy dojde k nižší poptávce nebo kdy eh, vůbec ekonomika zpomalí. Eh, návrhy nebo požadavky ocelářského průmyslu jsou proskoumávány komisí a eh, často se teď už začínají zapracovávat do politické orientace, kterou mm, si nominovaná šéfka komise stanovuje. Takže eh, nedělejte si starosti, eh, nezapomínáme na vás. Ehm, Pokud je eh, nějaký podnik malý nebo střední, ještě neznamená, že nemůže mm, ehm, podat stížnost v této oblasti, tedy pro ochranu obchodu. My samozřejmě aktivně se snažíme chránit malé a střední podniky a snažíme se taky podívat se na to, jak bychom stejné politiky, které uplatňujeme v ocelářství, abychom je tedy mohli uplatnit i v oblasti tedy hliníkového průmyslu. Ale samozřejmě tady je obrovsky důležité, abychom spolu hovořili, abychom nalezli společná řešení, ale pokud nám říkáte, měli byste tedy plně využívat nástroje, s tím naprosto souhlasíme a určitě to je záměr komise to udělat. Děkuji. Děkuji. A nyní Francisco. Děkuji. Myslím, že průmysl velmi dobře ví, že jsme bojovali po jejich boku, abychom jim pomohli v těch dvou výzvách, které budou pokračovat i do budoucna. Čínské nadměrné kapacity a americké snahy kartelizovat oba dva trhy. V tomto kontextu upozorním na další cesty, jimiž se teď snažíme ubírat. Ze všeho nejdříve si myslím, a kolegové tady zdůrazňovali tento bod, že se musíme podívat na surovinový aspekt ve výrobním řetězci, především v našem jednání o dohodě o volném obchodu s Indonésií jsme se velmi zaměřovali na to, aby přístup k surovinám, který je zásadní pro ocelářský průmysl, například k niklu, aby to vše tedy bylo zaručeno. To je jeden velmi důležitý prvek, na který se musíme soustředit. Můžete se na to ptát, jak budou jednání probíhat, jak budou postupovat. A kromě toho bych vám rád řekl, že je důležité, abyste věděli, na čem pracujeme teď, abychom vyřešili tyto výzvy do budoucna. Je jasné, že potřebujeme větší možnost vymáhat závazky. Von der Leyen řekla, že budeme mít úřad, který bude tomuto věnován abychom zajistili, že naše práva budou skutečně dodržována. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva. Víme, že stávající pravidla nejsou dostatečná. A proto už teď jednáme o úpravě těchto pravidel, která by měla být začleněna do kontextu VTO. Víte, že máme třístranný proces s americkými a japonskými kolegy, abychom definovali nová pravidla která nám pomohou vyřešit ten problém, který se týká nadměrné čínské kapacity. Kromě toho nesmíme zapomínat na to, že dobrá politika začíná doma, dámy a pánové, a komise zahájila úvahu o tom, jak můžeme využít eh, jakékoliv páky z vnitřního trhu, abychom zjistili nebo zajistili, že dopad dotovaných aktivit, především pokud jde o nadměrné kapacity, bude vyřešen. Toto vše jsou probíhající procesy. Dovolte, abych upozornil na dva aspekty. Obchodní politika je velmi silná, ale není to svěcená voda, nevyřeší všechny problémy světa. A proto paní předsedkyně van der Leyen zdůraznila ještě dva další aspekty. Jeden souvisí s tím, že využijeme všechny nástroje průmyslové politiky abychom zajistili budoucnost těchto dvou důležitých odvětví pro Evropskou unii a zaměříme se také na ekologickou stránku pomocí daně z uhlíku. Takže musíme využít skutečně všechny nástroje, abychom bojovali proti těmto dvěma výzvám, které sami nezmizí. A budeme i nadále rozhodní, budeme ochotní diskutovat s našimi americkými partnery. Víte, jak jednoznačně jsme reagovali na jejich opatření. I předseda Juncker diskutoval s prezidentem Trumpem, abychom dořešili dopad amerických opatření 232 na automobily a tímto rozhodným jednáním budeme schopni tuto výzvu vyřešit. A na závěr ještě jedna věc. Využili jsme všechny diplomatické nástroje v uplynulých letech, abychom řešili ty nadměrné kapacity. Parlament se hrál také velmi pozitivní roli. Když jste navštívili Čínu, tak jste také vyvíjeli, vyvíjeli tlak, který nám velmi pomohl. Samozřejmě ty nadměrné kapacity v Číně pokračují, nicméně byl už zahájen velmi složitý proces snižování kapacit a ten už jisté výsledky přinesl. Takže společně se zástupci průmyslu jsme vyvíjeli všechno toto úsilí, budeme pokračovat i do budoucna a vy nám budete také pomáhat a dáte nám ještě další páky k tomu, jak bojovat proti nadměrným kapacitám. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď dávám slovo eh, jednotlivým členům výboru. Na dvě minutky zhruba. Um, Děkuji. To bylo opravdu velmi rychlé. Chci poděkovat oběma zástupcům průmyslových odvětví za jejich prezentaci a institucím za reakci. Myslím si, že skutečně vidíme potřebu pokračovat ve spolupráci se zeměmi, jako je Čína, velmi rozhodně a ostře. Musíme hájit své vlastní zájmy. Rozhodněji. Já sympatizuji s myšlenkou, reformy VTO. Ovšem v současné chvíli je to jen takový sen. A nemůžeme spoléhat na to, že do budoucna se to možná změní, pokud jde o uspořádání politických aktérů. Takže musíme udělat ještě něco předtím, než bude provedena ta potřebná reforma VTO. Já bych řekl, že jedna z věcí, na kterou by se mohla komise zaměřit do podrobna, je čínský protokol o přistoupení k VTO v roce 2001. Vytvořil pro nás titul, kam můžeme umístit specifická protidotační opatření. A my jsme toho ale nikdy nevyužili. Nejdříve jsme si mysleli, že to není nutné. Pak jsme si mysleli, že jsou zde možná jiná, účinnější opatření. Ale když se teď podívám na tu situaci, tak si myslím, že bychom se měli vrátit zpět a opravdu se podívat na to, zda bychom nemohli tohoto nástroje využít. Za druhé, jsem přesvědčen, že musíme plně implementovat KDI, jak je tedy vytvořeno za silné podpory tohoto parlamentu a také jsem přesvědčen, že jedno důležité opatření, které máme před sebou, je vytvoření rovnějších podmínek a větší reciprocity tím, když využijeme mezinárodní nástroje pro veřejné zakázky. Myslím, že teď pochopí, že je to potřebný nástroj k tomu, abychom se posunuli ku předu. Takže máme zde takto jasně nastíněnou agendu a myslím si, že bychom měli spolupracovat se všemi, abychom toho dosáhli. Pokud jde o opatření, která se týkají úpravy na hranicích, tak tady jsem trochu skeptický. Jak znám ten návrh předsedkyně von der Leyen, ten podle mě není kompatibilní s VTO. Na to bychom se měli tedy ještě jednou podívat. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat za briefing od zástupců obou průmyslových odvětví i od komise. Není to poprvé, co o tomto tématu a s ním souvisejících výzvách diskutujeme. Ale chci upozornit na jeden problém, o kterém jsme vlastně nikdy nediskutovali. Jakým způsobem průmyslové politiky v těch ovlivněných zemích skutečně řeší potřebu udržitelné produkce. Když se podíváte na Čínu, na stavbu nových měst všude, po celé zemi, tak je jasné, že potřebují ocel. A byla by Evropská unie schopná splnit tu čínskou poptávku? Musíme vzít v úvahu ty národní strategie Číny, Brazílie, Evropské unie, Spojených států jak tedy řešit poptávku a případný pokles poptávky. A když se podíváte na zprávu Global Steel Trade Monitor, tak je jasné, že globální potřeba oceli v Evropské unii klesla. A také ten dovoz z tradičních zdrojů má úplně jinou podobu. Dovážíme také z Turecka a Turecko reaguje na to navýšení 232 od e, Spojených států. Rusko, Ukrajina, Čína 7%, Jižní Korea 6%, Brazílie 6%, Indie 6%. Takže ten obrázek nám teď vytváří úplně jiný dojem ohledně toho, kde teď jsme. A já si myslím, že bychom se měli pokusit podívat se na strané řešení problému s těmi nadměrnými kapacitami a s tím, jak propojíme produkci s ekologickými kritérii, s bezuhlíkovou produkcí energie, která je využívána v ocelářství, takže možná by se to mělo potom přesunout do struktur VTO. Děkuji. Vážení kolegové, máme spoustu žádostí o slovo. Prosím, držte se těch dvou minut. Pan Šustr. Děkuji, děkuji za informaci. Ehm, to bylo zajímavé slyšet to zástupců různých průmyslových větví O dvou bodech bych rád pohovořil. Jednak k otázce ochranných opatření která tady máme v důsledku z eh, sankčních cel z USA. Eh, tady nedávno udělal, byl udělán takový přeskum a ty kvóty byly navýšeny. Proč eh, vlastně to tak bylo uděláno, zvlášť když bylo řečeno, že ty kvóty stejně nebudou vyčerpány? Proč teď v dobách takové hrozící recese se uvolňují kvóty a proč se zvyšují kvóty? to mm, vynakládá dodatečný eh, mm, tlak na trh. Přitom je správně to, co říkal Helmut Scholz. Hlavní problém eh, je vlastně eh, taková nová orientace. To, že Čína tady ani není tak příliš významná, ale jde především o Turecko. Druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit. Ehm, hlavně na tom, tom východnu a po těch všech demonstracích mm, se to zdá být důležité. Jak to vlastně vypadá s otázkou, Eh, eh, uzbuzování se na zelené hranici Green Border Adjustment. Máme tady už teď únik uhlíku na základě cen, eh, které máme u nás a je na základě toho, jak vypadají výrobní eh, náklady, eh, to bylo navýšeno, tento obchod s emisemi, to je jedna věc. Jsou to podniky, které ehm, budou muset přikupovat v zahraničí, kde cena CO2 nebude navýšena, nebude to možné kompenzovat. Proto by mě zajímalo, jak tady vypadají konkrétní úvahy. Zrovna pan Brikov ehm, řekl, že Eh, to možná nebude v souladu s pravidly VTO. Chtěl jsem eh, se to zvědět přesně ještě. A také otázka toho, jaké požadavky tady mm, existují v obou průmyslových odvětvích. Takže tady mám ještě 10 žádostí o slovo. To by tedy znamenalo 20 minut. No teď jich máme 9, takže prosím minutu a půl. Pan Morel. Děkuji, pane předsedo průběhu předcházejícího mandatu, mandátu jsme hodně pracovali na oceli, situace byla kritická. Vytvořili jsme právní systém, který trošičku lépe chrání, ale není extrémně efektivní. A já bych ale pohovořil o hliníku. Hliník je zajímavý, protože je recyklovatelný do nekonečna. I když eh, takováto továrna spotřebovává spoustu energie, v podstatě jako velké město, ale je zajímavé o tom hovořit. Mě zajímá, proč jsme dospěli k tak eh, obrovským nadměrným kapacitám v Číně. Podíl Číny je 11 hliníku v roce 2010, teď je to 57 Proč? Takže je to také 60 miliard státních investic pěti velkým podnikům. A je to samozřejmě to uhlí. Takže je to ultradotovaný trh a právě proto čínský hliník je vyvážen o 20 či 30 levněji než evropský hliník. Je pravda, že Evropská komise přijala dohledová opatření, ale dostatečně se nezaměřuje na antidumping a mě děsí to, že u hliníku se dostáváme do stejné situace jako u ocely. To znamená velká zranitelnost. Já si myslím, že současná opatření na obchodní ochranu v odvětví hliníku nestačí k ochraně evropského průmyslu. Pokrýváme pouze malou část celkové produkce a je nutno posílit celý mechanismus. K VTO bych ještě řekl, že musíme rozhodně vyřešit problém státních dotací především v Číně, protože to zcela pokřivuje konkurenci. Děkuji. Yes, thank you. I would like to uh, thank the industry. Děkuji. Děkuji. Já bych ráda poděkovala zástupcům průmyslu za prezentace a komisi za jejich prezentace. Hovoříte o dopadu protiopatření v ocelářství z mezinárodní perspektivy, ale co se stalo s těmi kategoriemi vzácné ocely v Evropě? Tam je riziko nedostatku některých kategorií nebo dokonce vznikají monopoly na výrobu některých kategorií oceli. Vzali jste to v úvahu a co v tomto děláte? Děkuji. Paní Rivimenti. Dobrý den, pane předsedo, kolegové. Děkuji zástupcům komise za jejich účast i zástupcům průmyslových odvětví. Jsem velmi znepokojená vyostřováním obchodních vztahů mezi USA a Evropskou unii, i když teď Trumpova administrativa prostřednictvím státního tajemníka prohlásila, že chce napravit vztahy s Evropou. Ale před pár dny On sám říkal, že vztahy mezi EU a USA jsou optimální. Samozřejmě zde mohou být různé názory na problémy, které se týkají obchodu a bezpečnosti, ale máme společné hodnoty, jako je třeba demokracie a svoboda. Je třeba pozorně monitorovat eh, zvýšení dovozu ocelových produktů do Evropské unie. V důsledku rozhodnutí USA uvalit eh, cla na ocelové produkty, což vedlo k přerušení dovozu ze třetích zemí přes Spojené státy do Evropské unie. To by mohlo ohrozit eh, situaci ocelářů v Evropské unii a především v Itálii. Naši výrobci dále čelí obrovské nadkapacitě na světovém trhu s ocelí a také nekalým obchodním praktikám. Musíme se zaměřit na podporu našeho ocelářství a nesmíme ponechat toto průmyslové odvětví o samotě, aby samočelilo nekalé a tvrdé konkurenci. Děkuji, pan Danty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům průmyslových odvětví i komise, kteří načrte velmi zajímavý obrázek jednoho ze strategických eh, odvětví evropského průmyslu. Velmi často je toto odvětví podceňováno. V předcházejícím eh, funkčním období, jak připomněl kolega Morel, jsme hodně eh, bojovali proti těm státním dotacím v Číně a snažili jsme se vytvořit obchodní obrané nástroje. Já se chci zeptat eh, komise, zda si myslí, že je třeba ještě trochu zlepšit náš postup, jak chránit náš průmysl před trhem, kde aktéři hrají ne vždycky čistě. A především tady chybí nějaký rozhodčí, který by postihoval špatné chování, nekalé praktiky jiných zemí. Evropská unie pracuje velmi intenzivně na poli VTO abychom měli rovné podmínky, abychom měli pravidla, která budou dodržována všemi hráči. Velmi zajímavá je také ta transformace ekologická a energetická, kterou musíme provést. Myslím si, že tady, a byl bych rád, kdybychom se na to v příštích týdnech a měsících více zaměřili i ze strany komise, abychom si řekli, co musíme udělat, aby ta energetická transformace nebyla nákladem pro evropské podniky, ale aby byla příležitostí, jak vytvořit tržní prostor, kde kromě toho, že se budou produkovat produkty, budeme také udržitelní z hlediska životního prostředí. Děkuji, paní Katainen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tärkeästä tilannekatsauksesta. Vaikka Děkuji, pane předsedo, děkuji za eh, tento důležitý pohled na věc. Eh, I když tady máme protekcionistický eh, pohled, je důležité, aby komise byla schopna reagovat na a měnící se ceny a podívat se třeba na tak, vypadá z tarify. To má co dočinění s únikem uhlíku, například v Indonésii. Emise uhlíku jsou nejvyšší na světě tam a jsou mnohem vyšší než um, v Evropě. Ráda bych eh, si něco poslechla o tomto zdanění uhlíku. O, eh, z, strany komise je tady dokument. Paní eh, von der Leyen mluvila o ambicích, které mají studijní program. A tento program by vyžadoval Eh, velkou přípravu. Chtěla bych vědět, eh, kudy se teď ubíráme. Dobrý den. Především bych chtěla poděkovat Euroferu za to, že nás informovali o současné situaci oceli a hliníku v Evropské unii. A děkuji těm, kteří pracovali už v minulosti v tomto výboru a kteří se snažili vytvořit opatření na ochranu evropského trhu před změnami na trhu americkém. A děkuji také Evropské komisi. Samozřejmě jako španělská zástupkyně bych ráda řekla, že pro nás je velmi důležité mít tato ochranná opatření, která řeší tu hrozbu pro velmi důležité odvětví. Je to důležité nejenom pro Španělsko, ale také pro Německo, Itálii, Rumunsko, Českou republiku, Francii, Polsko, Rakousko a pro další země Evropské unie. Je to důležité odvětví. A já rozhodně chci podporovat tato rozhodnutí. A také ta provizorní opatření udělat trvalými. A také není možno mít eh, dovoz za podmínek, eh, který pokřivuje evropský trh. Když ty kvóty nebudou dostatečné, můžeme to vylepšit. Jako členka skupiny EKR a jako členka strany Vox eh, Mám od španělských občanů mandát hájit roli mezinárodního obchodu, aniž by se tím ohrozil evropský výrobní model. A já myslím, že na tom se většina z nás shodne. Jako španělská poslankyně nepodpořím opatření, jejichž dopady by poškodili zaměstnanost a ekonomiku španělských občanů, jejichž zájmy tady hájím. Děkuji. Heidi Hautala. Heidi Hautala. Mnohokrát děkuji. Bylo zajímavé, když komise zmiňovala, že i paní von der Leyen chce využít veškeré široké palety průmyslové politiky, tak aby mohla reagovat na situaci, která je velice obtížná pro evropský hliníkový a ocelářský průmysl. Chtěla bych se dozvědět něco více o tom, jaké pobídky, podněty by mohly přijít eh, z komise, mm, tak aby průmysl Eh, mohl vylepšit eh, třeba energetickou účinnost eh, ocelářského hliníkového průmyslu. Slyšeli jsme mm, o tom, že je to pokrok, příklady hlavně z hliníkového průmyslu v této prezentaci, ale jsem si vědoma také toho, že například v severských zemích výroba oceli se stává stále více účinnější co do energie. Chtěla bych tedy eh, se dozvědět trošku více z jednotlivých sektorů, co se tu děje a čeho bychom mohli dosáhnout, eh, řekněme, v příštích pěti letech, protože zřejmě eh, z dlouhodobějšího hlediska toto poslouží konkurenceschopnosti v evropském průmyslu, pokud to takto uděláme. Ehm, pokud si řekneme v Evropské unii, že tady budou ostřejší kroky proti tomu, co se dělá proti klimatické a environmentální politice. Děkuji. A pan Kanas. Děkuji, pane předsedo. Je zjevné, že odvětví ocele a hliníku jsou zásadní pro evropský průmysl. Jsou to strategická odvětví, ale také je pravda, že jsou to odvětví, která mají kvalitní pracovní sílu a která musíme chránit. Neustále tady hovoříme o obchodních tocích, o výrobcí, výrobách, o dumpingu a tak dále, a velmi málo jsme hovořili o tom, jaký to má dopad na zaměstnanost. A to je pro nás zásadní. Já jsem také španělským poslancem a já mám velkou starost o to, jak ty čínské strategie nebo americké strategie poškozují evropský průmysl ten dumping to není nějaký problém, to je prostě čínská strategie a to má dopad na naši zaměstnanost a na naši produkci. My máme ocelářské továrny, které museli zavřít kvůli čínské produkci. A nebo kvůli tomu, že komise velmi pomalu reaguje. A to má dopad na lidi, na zaměstnance. A má to také politické dopady, protože těmto lidem potom chybí účinná reakce. od vedoucích představitelů. A tak proto by bylo dobré zamyslet se nad rychlostí přijímání ochranných opatření, ale také by se neměla využívat tato situace k tomu, aby se stáhly investice, aby to nepoškodilo továrny. Takže je nutno, aby na jedné straně byla rychlejší řešení přijímána, rychlejší odpovědi a na druhé straně, aby zde byla také jistota zaměstnanosti, protože my jako evropští poslanci musíme hájit kvalitní pracovní místa. Thank you, chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za tu informaci. Chci se soustředit na roli mm, ono nového eh, osoby, která má být mm, zodpovědná za vymáhání, to je to, co paní van Leyen oznámila, že bude součástí agendy. Eh, otázka na průmysl jak ehm, pojmou, jak tato osoba pojme tuto roli, tak aby byla účinná. A za druhé, ehm, navíc ehm, k tomuto jde o mezinárodní struktury, jako například VTO. A jestli si vědět, jestli komise očekává, že toto rovněž bude, mít, bude znamenat navýšení personálu, který bude moci podpořit tuto roli tak, aby byla efektivnější. Děkuji. A pan Salini, poslední. Ano, děkuji. Měl bych dvě konkrétní otázky. Za prvé bych eh, chtěl pochopit, eh, co můžeme udělat v těchto, no, těchto s těmito kvótami a hlavně, co můžeme udělat s přístupem k Turecku v těchto zbylých kvótách. A za druhé bych rád pochopil, no, jaký, jaké jsou důsledky Brexitu. Jaké budou důsledky Brexitu v této konkrétní uh, situaci s pojistkami. Děkuji. And Christoph Euh, Děkuji. Eh, měl bych konkrétní otázku na komisi. Hm, takové širší hm, přizpůsobení se, to je něco, co je dost obtížně eh, realizovatelné eh, obtížný nástroj, protože pak budeme potřebovat hm, daň CO2, to nemáme, je to také těžké prosadit, to také požaduje jednomyslné rozhodnutí v radě. Proto má otázka. Mohla by komise eh, osvětlit mm, dohody s volném obchodu, vyžadovat je od partnerů, tak aby eh, tady byl podobný obchodní systém i pro CO2, eh, mm, aby bylo možné to uspůsobení na hranici. Toto byla má otázka na komisi a také na průmyslové odvětví. Byla by toto obce, která by vyřešila alespoň část problému. Děkuji. A velmi krátká poslední otázka od pana Burla. Burla. Ano, děkuji, pane předsedo. Tři krátké otázky. Antidumpingová opatření, která zjevně eh, se dost částečně obcházejí v Tureckém a také v Indonésii. Jaká konkrétní opatření se tady eh, plánují? a pak um, celní uh, opatření uh, ze strany USA. Um, údajně to jde proti jejich bezpečnostním zájmům. Jak tady budeme reagovat? Um, z USA tady máme takové první náznaky, uh, že se s námi chtějí sednout ke stolu. Vidí tady komise nějaké možnosti? Ona Carbon Adjustment Text, to je třetí otázka. Do jaké míry je to v souladu s pravidly VTO? Děkuji. I'm not sure that you will get sufficient Nejsem si jistý, jestli dostanete eh, eh, dostačující odpověď na tu poslední otázku. To je opravdu takový dlouhý příběh, ale každopádně dám slovo expertům, každému tedy tři minuty. Většina, většina otázek byla na komisi, ale v pořádku, tak začněte. Děkuji. Pan Schulz mm, na opravu. Eh, vy jste vlastně říkal, že tady došlo ke snížení eh, dovozu v posledních letech. Já si myslím, že statistika ukazuje pravý opak. Ano, eh, došlo ke změně ve zdroji, tedy odkud pocházejí ten, odkud pochází dovoz, Čína snižuje svůj vývoz do EU, ale to zase bylo až překompenzováno skupinou jiných vyvážejících zemí, které sami se potýkají s nadprodukcí. A to už bylo zmíněno několikrát. Za prvé je to Turecko, které se e, potýká s určitými tržními problémy. Je to sousední země EU, ale samozřejmě taky mají možnost vyvážet do eh, Ruska, nebo je tam taky Čína ve hře. Eh, ono by v podstatě mohlo dojít i k určitému nedostatku oceli na evropském trhu. Víme, že tam byla taková pojistka, eh, že někteří tedy dovozci varují před tím, že by k nedostatku mohlo dojít. My chápeme tedy výsledek přeskumu komise, že vlastně tyhle ty eh, rizika byly proskoumána a neukázalo se ale, že by tam byly nějaké pádné eh, důkazy, protože by eh, něčemu takového mohlo dojít. <clears throat> Já si myslím, že tady je zmatení pojmů mezi komerčními strategiemi, které hledají nejlevnější ocel na zemi a skutečnou, ne, skutečným nedostatkem. To je rozdíl co se týče otázky vymáhání, tohle si vážíme, protože to, je, to poukazuje na změnu zaměření. Vždycky obchodní politika se zaměřovala tedy na um, předložení um, dohody o volném obchodu což eh, nepochybně byla správná strategie v případě, že, jde, že, že je riziko podkopání disciplíny ve VTO. A samozřejmě tady potřebujeme nová pravidla, nastavit si nová pravidla, která budou tedy mm, podporována a užívána zainteresovanými stranami. Tady eh, takže tady jde tedy na jedné straně o eh, ty pravidla, ale kromě toho jde o samotné VTO. Tady um, už jsme hovořili o těch omezeních um, vývozu z um, Indonésie. Oni tam jsou určité restrikce, určitá omezení, která se mohou vymáhat, která se mohou požadovat a my bychom to tedy požadovat měli. Děkuji. Děkuji a nyní tedy ze strany hliníku. Děkuji. Ohledně Eh, otázky, eh, nakolik je co nákladné na energii. Eh, tady vlastně jde asi o 40 našeho mm, výrobního nákladu. Samozřejmě nám jde o to, abychom snížili třeba spotřebu elektřiny, abychom snížili celé tyhle náklady my jsme na, třeba přišli asi o třetinu primární produkce v Evropské unii. Eh, to bylo spojeno s úniky uhlíku, takže to znamená tedy s tím problémem, kdy kvůli uhlíkovým opatřením v Evropské unii se výroba stěhuje jinam. Takže musíme eh, tyhle ty věci zlepšit. Určitě máme tady motivaci to udělat a plně souhlasíme s tím, že potřebujeme dobrou eh, průmyslovou strategii na mm, eh, úrovni Evropské unie, abychom plně využili všechny nástroje, které máme k dispozici. A eh, když se bavíme tedy o otázkách, jako je reforma VTO, tak je zřejmé, že by se měly vymáhat pravidla proti ehm, dotacím. To znamená, často tedy právě dotace způsobují nadprodukci. A ještě uvidíme, jak komise se zhostí této role, ale co se tedy týče té problematiky zablokování ve VTO, to by určitě mohl být eh, důležitý úkol pro tohohle eh, pro ten úřad, který se bude zamývat, zabývat eh, touto problematikou vymáhání pravidel. Je to určitě tedy velmi komplikované téma. Děkuji. Děkuji mnohokrát a um, pokud eh, budete mít nějaké dodatečné otázky, tak eh, je, budeme, je zodpovíme. Určitě to není jednoduché pro komisi teď odpovědět na všechny ty otázky. Každopádně eh, tady zazněla také výzva pro konkrétní kroky a máte slovo, jak se k tomu vyjádříte. Děkuji mnohokrát, děkuji všem poslancům, kteří se účastnili této debaty. Byla tedy velmi plodná a určitě máme teď hodně věcí, nad kterými se musíme zamyslet. všechny tyhle otázky eh, přesouvání produkce do zemí, které nemají tak přísná pravidla a podobně. Prosím vás, eh, zamysleme se nad tím, zanalizujeme si různé možnosti, eh, včetně samozřejmě také té možnosti dosažení schody v rámci VTO a Tohle to jsou věci, nad kterými se tedy nejprve musíme zamyslet a potom se k něm tedy vyjadřovat. Ale když se bavíme o těch pojistkách, my jsme zvýšili míru tarifních kvót, protože jsme museli, to je požadavek VTO nebo e, povinnost v rámci VTO. Je to samozřejmě dočasné opatření, které musí e, přicházet také spolu s progresivní liberalizací. Ten problém není v těch kvótách, e, problém je, že některé země, například Turecko, ten systém zneužívají. A proto v tomhletom přeskumu jsme se podívali na nejrůznější opatření, která bychom mohli podniknout, proto abychom se ujistili o tom, že už není možné ten systém zneužívat. Tady jde také o zprávu celosvětových kvót a zbytkové kvóty. Nepochybně potřebujeme více pravidel. když se teď podíváme třeba na interní legislativu TDI, eh, o to ani tak nejde. Tady jde hlavně o otázku multilaterální. Potřebujeme přísnější pravidla v oblasti dotací a přísnější pravidla v té, v té multilaterální rovině, protože ten problém je globální. Takže eh, tady samozřejmě jde i o um, diskuze s USA, s Japonskem a s Čínou. Otázka nedostatku ocely je velmi důležitá. My nyní hovoříme s výrobci oceli a hliníku a Víme také, že tady máme e, samozřejmě také uživatelský průmysl, který si nepřeje zvýšení cen, takže vlastně všechno to opatření proti dumpingu, proti eh, neférovým dotacím a podobně, musíme se ujistit, abychom zase si nepo, nepodkopávali svoji vlastní pozici jako globální ekonomiku, eh, co se tedy týče i z toho uživatelského hlediska. A eh, konečně ta otázka toho úřadu pro vymáhání, ehm, já si myslím, že to musí být někdo, kdo bude mít dostatečné zdroje, musí to být tedy skutečná eh, pravomoc, aby eh, ten člověk nebo ten úřad mohl vykonávat tohle, eh, ty, ty své úkoly. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, že v, když jednáme s Čínou, potřebujeme mít nějaké páky, potřebujeme mít uh, něco, čím na ně zapůsobíme. A samozřejmě právě ty mezinárodní nástroje by v této mm, oblasti byly velmi nápomocné. Taky souhlasím s panem Šolcem v tom smyslu, že je velmi důležité uvědomit si, že tady jsou taky samozřejmě environmentální otázky. Teď problém je, že Čína zvýšila svou kapacitu nad rámec Eh, vlastně tady jde asi o 500 milionů tun od roku 2005 a to je přesně vlastně ta, ten nadbytek na, svě, na světě, celosvětově tedy dnes. Bohužel tohle to nastalo ne na základě nějakých signálů trhu, ale na základě vodítek, které poskytl stát, což vlastně způsobilo obrovský průmyslový problém, který si uvědomují i samotní Číňani. A v tuto chvíli tedy využití kapacity v Číně je vysoké, to znamená, že Číňané využívají hodně té kapacity a pokud eh, ten trh eh, trošku poklesne, protože to cyklické, tak eh, to musíme očekávat, tak co se s tou kapacitou stane? Už jsme to zažili, to se zase rozšíří po celém světovém trhu a to vlastně způsobí, Eh, zásadní hrozbu pro náš průmysl. Ne protože náš průmysl by nebyl eh, kompeti- eh, tedy schopen soutěžit, ale protože vzniknou takto neférové podmínky. Na globálním fóru se tím budeme zabývat, souhlasím také s panem Šolcem, který o tom hovořil. E, určitě globální fórum je důležito, důležitým prostředkem, jak pokračovat v diskusích o otázce e, kapacity, nadbytku kapacity a tak dále. E, proběhne zasedání 26. října a to určitě bude zásadně důležité. Musíme tedy hovořit o tom, že Eh, musíme najít způsob, jak s tím problémem tedy eh, naložit. A myslím si, že na tom zasedání všichni ukážou své karty, zejména čínští kolegové, kteří eh, prohlašovali různé negativní věci na samitu v Osace, tak budou muset projevit, zda jsou skuteční multilateralisté či nikoli. Pokud si přejí ukončit fórum, ukáže to, že nemají zájem eh, na multilaterálním eh, řešení. Takže eh, uvidíme. Nebude to lehké, ať už bude výsledek jakýkoliv. Budeme z toho muset vyvodit výsledky. Multilateralismus potřebuje nejenom slova, ale skutečnou podporu. A to znamená, že tedy musíme zůstat u stolu a pokračovat v diskusích. paní Regimenty a panu Dantemu eh, musím říct, že ten průmysl není sám, není podhodnocen. My opravdu chceme ruku v ruce hledat řešení pro naše obchodní, pro naše obchodní politiku. A máme v našich dohodách o volném obchodu už eh, opatření, který, která eh, můžeme využít pro to, abychom hledali řešení eh, těchto těch problémů, které zde byly nadneseny. Já ještě já položím otázku ohledně nástroje IPI. Všichni zde říkají, že je to nezbytné. Víte, že tenhle výbor byl velmi aktivní, kolega Gaspary k tomu podal zprávu Co si myslíte o situaci na radě v tuto chvíli? Tam to původně bylo tady zablokováno a mně se zdá, že teď se tam věci daly do pohybu a možná by tedy bylo nakonec možné eh, pokročit s touto důležitou legislativou. Eh, pro mě je těžké na tuhle otázku odpovědět, protože já se přímo tímhle filem nezabývám, ale Jinak, eh, pane předsedo, souhlasím s vámi v tom smyslu, že eh, stále více lidí chápe, že v, mm, na té mezinárodní aréně je tedy problém a že jde o to, abychom zajistili, že základní pravidla jsou respektována ze strany všech. Zda se radě podaří nalézt společné stanovisko a jak to bude rychlé, to je otázka. Určitě to nebude lehké, protože víme, že v řadě fajlů, jako třeba e, v oblasti obrany, některé pozice členských států e, jsou už tak zakořeněné, že je velmi těžké je měnit kolegové samozřejmě dělají maximum pro to, abychom nalezli řešení. Ono je velmi důležité, abychom v téhle oblasti měli legislativu. Děkuji mnohokrát, takže prostě um, zatlačíme na radu a pokusíme se dosáhnout tedy té legislativy. Tím ehm, jsme ukončili tento bod a docházíme k bodu 7. To je poměrně krátké hlasování. Máme tady vlastně jenom jedno hlasování. Nejdřív si otestujeme, zda systém pro hlasování funguje. Prosím, všichni vložte své hlasovací kartičky do přístroje a podíváme se, jestli máme správný počet členů za všechny politické skupiny. Takže zahajuji test. Test je ukončen všechno je v pořádku, takže přejdeme k samotnému hlasování. Tady jde o e, dopis o souhronném rozpočtu Evropské unie. Zahajuji hlasování. Mm, máme zde o dva členy EPP navíc. Ještě o jednoho pořád. Končím hlasování a bylo to přijato. Děkuji mnohokrát. To bylo takové kratoučké hlasování. Pokud někdo z vás eh, bude opouštět místnost, udělejte to pokud možno potichu. A nyní přejdeme k bodu 8, a to jsou obchodní vztahy mezi EU a Afrikou. As um, you know, jak víte, Když se podíváme na politiku rady, tak eh, je tam jasná priorita Afrika. Příklad německé vlády. V roce 2020 Afrika bude jejich prioritou při německém předsednictví a samozřejmě Evropská unie je pro Afriku důležitým obchodním partnerem. 36 afrického zboží směřuje do Evropské unie. Roky jsme diskutovali s africkými partnery o dohodách o hospodářském partnerství mezi EU a regionálními bloky. Tento proces byl spuštěn s velkými ambicemi, ovšem realita byla trošku slabší. A hodně se o těchto dohodách o partnerství diskutovalo kriticky, jenom jedna prakticky funguje a to je dohoda s jihoafrickými zeměmi. Zároveň teď diskutujeme o rámci po kotonu, protože stará dohoda z kotonu po 20 letech se blíží ke svému konci a my diskutujeme, abychom našli řešení pro utváření nových vztahů mezi zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří a Evropskou unii. I pro Evropskou komisi je teď Afrika vysoko na pořadu jednání. Předseda Juncker zahájil iniciativu Afrika EU pro udržitelné investice a pracovní místa v září minulého roku. Takže došlo také k určitému pohybu vnitř komise. A nová záležitost před pár dny byla vytvořena Africká oblast volného obchodu, 54 zemí v africkém regionu. V podstatě všechny africké země jsou teď touto zónou volného obchodu v Africe pokryty. I když to není ještě plně rozvinuto, tak politická vůle tady je. A může to být také důležitá oblast k prohlubování našich vztahů s Afrikou ohledně SPS a tak dále, abychom mohli skutečně podpořit africkou zónu volného obchodu. Takže spousta výzev a určité body na politické agendě. A to je teď předmětem naší diskuze. Názor komise na toto téma přednese Cecil Bilu, která je ředitelkou oddělení pro vztahy s Afrikou. Já jí tímto dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jak předseda právě řekl, Afrika je prioritou nastupující komise a není to žádným překvapením, protože už začala být prioritou před rokem, když náš předseda Juncker zahájil tu alianci EU-Afrika. Dovolte, abych se trošku vrátila k tomu, jak vypadá Afrika dnes z hlediska hospodářského růstu a příležitostí pro EU. Šest z deseti nejrychleji rostoucích ekonomik jsou v subsaharské Africe. Je to například Ghana, Etiopie, Ruanda, pobřeží slonoviny a tak dále. Tady hovoříme o růstu 8-7%, takže je to poměrně značné. Určitě jste slyšeli čísla, že 25-26% světové populace bude do roku 2050 africké, takže to nebude dlouho trvat. Znamená to spoustu pracovní síly, 1,1 miliard, také spousta spotřebitelů. Už teď spotřebitelé utrácejí více než v Indii. A mluvím o subsarské i o severní Africe. Další investice, to je také velmi důležité, protože Afrika potřebuje investice, aby se rozvíjela a pro hospodářský růst kontinentu. A pokud se podíváte na toky v uplynulých letech, vidíme, že vzrostly o 11%, což je podstatný růst a dále to roste. Pokud o dohody o volném obchodu. V Africe i v Evropě je pro rozvoj velmi důležitá role malých a středních podniků, startupů, a ty se skutečně teď velmi rozvíjí. O 400% vzrostl rizikový kapitál, takže je to opravdu spousta příležitostí. Určitě jste všichni četli v tisku, že mnohé země, nejenom EU, ale také Čína, Japonsko, Turecko, Indonésie se obracejí k Africe, začínají tam investovat, chtějí tam být více přítomně, protože je to opravdu vnímáno jako kontinent na vzestupu pro příští desetiletí a tak dále. Ale v Africe, a já bych to ráda zdůraznila, protože je to důležité pro nastupující komisi, nastupující předsedkyni komise, také Jde o to dosáhnout udržitelných cílů, když se díváme na životní prostředí, na klima, na spravedlivé podmínky pro pracující. Protože Afrika je nejzranitelnější z hlediska klimatu a může přispět hroznému zhoršení biologické rozmanitosti a přírodního kapitálu, pokud nebude aktivní a pokud nebude aktivně bojovat proti těmto změnám. Mnozí poslanci jsou si jistě vědomi toho, že jsme i v předcházejícím funkčním období studovali návrh, který se týkal konfliktních minerálů, udržitelného hodnotového řetězce v Africe, to také působí určité problémy. Teď máme ten návrh, který se týká konfliktních minerálů. Máme návrh, který je skutečně poměrně velkou výzvou z hlediska biologické rozmanitosti, z hlediska lidských práv, práv pracujících. To je také důležité v našich obchodních a hospodářských vztazích. A tady také chceme využít té páky, kterou máme, abychom skutečně sehráli roli při plnění udržitelných cílů na tomto kontinentu. Jak jsem říkala, před rokem v září 2018 předseda Juncker zahájil alianci EU Afrika. To je velmi široká strategie. Je to oboustranně výhodné partnerství s Afrikou, které má různé dimenze, různé oblasti, dovednosti, vzdělávání a tak dále, ale má také velmi silnou obchodní a ekonomickou dimenzi, protože cílem je dosáhnout udržitelného růstu a zaměstnanosti v Africe. Pokud je o to, co je důležité pro obchod a investice, zvláštní finanční nástroje jsou teď k dispozici a byly posíleny. Především plán pro zahraniční investice, to je velmi nový, kreativní a velmi důležitý nástroj na podporu investic na kontinentu. Ale také regionální integrace. To je věc, kterou aliance a ten nový vztah, který máme s Afrikou, chce skutečně podporovat. A jak říkal předseda, je tam ten projekt eh, zóny volného obchodu, to je skutečně dlouhodobý projekt a náročný, ale africký kontinent ho podporuje. 54 z 55 afrických zemí, takže všechny s výjimkou Eritreji podepsali tyto dohody mají před sebou ještě spousty práce, než to bude skutečně operativní. Je to velká výzva, ale je to vize toho kontinentu a je to věc, kterou my jako EU velmi podporujeme. To je tedy součást eh, celkové strategie aliance, takže podporovat finančně, ale také technicky, podporovat africký kontinent, aby se vytvořily ty správné nástroje v oblasti obchodu a také, aby podporovali regionální integraci. 16 afrického obchodu dnes je realizováno na regionální úrovni, což je velmi málo. V Evropské unii je to 70%. My jsme samozřejmě velmi integrováni, ale to těch 16% je opravdu velmi málo. Bez regionálního obchodu, bez regionální integrace bude velmi těžké zachovat růst. Regionální hodnotový řetězec a výměna mezi zeměmi, to bude velmi obtížné, pokud se to nerozvine. Takže to je podle nás velmi důležitá součást a je to také důležitá součást našich současných obchodních dohod. A teď se dostávám k tomu, jaké obchodní dohody teď s Afrikou máme a kam směřujeme. Jak říkal předseda, se subsaharskou Afrikou jsme uzavřeli dohodu o hospodářském partnerství. Už velmi dlouho o tom jednáme. Nemáme jen jednu, musím říci, na regionální úrovni máme dvě dohody EPA, které fungují, plus máme 14 zemí v subsaharské Africe, teď nemluvím o severní Africe, kde máme FTA, tedy dohody o volném obchodu, to je něco jiného, tak máme 14 zemí, které implementují EPA. A možná také vám řeknu, o čem ty dohody EPA jsou. Jsou to obchodní dohody, ale jsou to takové obchodní dohody první generace. To znamená, že většinou tam jde o liberalizaci v oblasti cel pro naše produkty, které směřují do Afriky a tam je cíl asi 75 až 80 liberalizace, osvobození, takže je tam obrovský prostor pro to, aby naši partneři chránili své citlivé produkty, aby se rozhodli, které produkty chtějí chránit Uvolněno je to clo na ty produkty, které afričtí partneři potřebují pro svou místní ekonomiku, pro rozvoj svého průmyslu. A výměnou my umožňujeme svobodný přístup, volný přístup na evropský trh, takže žádné kvóty, žádná cla, prostě volný přístup na evropský trh. A když se podíváte na pozici EU vůči Africe, nejen tedy vůči těm státům, které mají EPA, tak je to trošičku v rozporu s tím, jak to lidé vnímají. EU je pořád prvním obchodním partnerem Afriky. 33% afrického obchodu je tedy s Evropskou unii. A když se podíváme na Čínu, tak je to 17% v této chvíli, takže polovina asi. USA asi 8%. Takže pořád jsme v čele. A když se podíváte na trend, tak dovoz z Afriky, co znamená, co je Afrika schopná vyvážet, tak pořád roste. Za deset let to vzrostlo o 22%, zatímco náš vývoz do Afriky také roste, ale méně, do menší míry. Měli jsme vzrůst o 11% za 10 let, takže polovina. EU je také hlavním dárcem, prvním dárcem pomoci africkým zemím a jsme také prvním investorem v Africe. Tam jsme dosáhli opravdu velkého růstu, o kterém jsem se zmínila už v úvodu, už se k tomu nebudu vracet. Takže tyto dohody EPA implementujeme ve 14 zemích, ve dvou regionech a třech individuálních zemích. Jeden region je Jižní Afrika, takzvaný sadek, součást tedy, nebo tedy šest zemí ze sadeku. To je Jižní Afrika, to je samozřejmě hlavní regionální hráč, ale také Botswana, Namibie, Lesoto, Mosambik. A teď nám to platí ta dohoda od roku 2016, takže je to tři roky. Máme také různé institucionální uspořádání a ta dohoda funguje poměrně dobře dochází k nárůstu dovozu z těchto zemí. Když hovoříme o růstu a obchodu a společném rozvoji afrického kontinentu, je, že to umožňuje našim partnerům rozvíjet také ty specifické trhy, ty niky a potom posílat ty produkty do Evropy nad rámec těch tradičních produktů, které vyvážejí, to znamená různé minerály a suroviny a zemědělské produkty a je to většinou bez diverzifikace, takže my také podporujeme africké partnery v tom, aby identifikovali produkty, které mohou vymážet na evropský trh, které jsou s větší přidanou hodnotou, takové rozvinutější, sofistikovanější produkty. Měli jsme velmi zajímavý, eh, zajímavý eh, příklad eh, s africkým partnerem, kde vlastně eh, hodně pracovali na těch eh, drobných zeleninách, takže malá rajčátka, malé mrkvičky a to všechno nám teď vlastně posílají do Evropy, takže toto se velmi rozvinulo. Pořád ještě čelíme určitým problémům, které řešíme pomocí struktury dohry EPA když nesouhlasíme s naším partnerem, tak eh, se na to zaměřujeme pomocí té dohody EPA. Máme problém eh, třeba s Jižní Afrikou, pokud jde o vývoz eh, evropských drůbežích produktů. Tam se hodně zaměřujeme také na tu bezpečnost. Došlo tam k zákazu, my si myslíme, že není v pořádku a že není ani ve prospěch místní produkce, protože když došlo k tomu zákazu dovozu evropského evropských eh, drubeřových produktů, drubeřích produktů, tak eh, to neznamenalo nárůst místní produkce, naopak to znamenalo nárůst eh, dovozu z USA a z Brazílie. Takže v rámci EPA jsme zahájili konzultační proces, to je ta první fáze sporu a snažíme se najít kompromis, najít řešení, které bude vhodné pro oba partnery. Další pozitivní zpráva je, že dohoda s EPA, nebo tedy dohoda EPA se zeměmi Sadeku, je teď diskutována i s Angulou. Angola ještě není formálním partnerem, ale už vyjadřila zájem se k této dohodě připojit. Před dvěma týdny jsme měli první diskuzi na toto téma a vypadá to dobře jak pro ně, tak pro nás, protože Angola je třetí subsaharskou ekonomikou. Takže je to klíčový hráč. Druhý region, se kterým mám regionální dohodu EPA, která funguje a je implementována, je východní a jižní Afrika, tam je teď pět zemí. Mauricius, Madagaskar, Komory a Zimbabwe. Teď to platí už tři nebo čtyři roky ta dohoda. A příští týden zahájíme nové jednání s těmito pěti zeměmi, abychom prohloubili tu společnou dohodu, která platí, jak jsem říkala, EPA se zaměřuje především na zboží a na rozvojové aspekty a teď chceme z toho udělat vlastně komplexnější dohodu. Především naši partneři nás žádají, aby to byla globální komplexní dohoda, která bude zahrnovat hlavní kapitoly, které máme v tak složitých dohodách, které máme uzavřeny například s Japonskem nebo s Kanadou. Příští týden tedy zahajujeme toto jednání, velmi důležité aspekty, které vedly Mauricius a další země k, k tomu, aby tedy iniciovali tato jednání, byly i služby, protože služby tam nebyly zahrnuty a teď oni o to mají velký zájem. Chtějí tam mít také silnou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji v této dohodě. Třetí region, kde máme dvě země, které implementují dohodu, není to tedy regionální EPA, je to v západní Africe tam máme teď dvě země, to je Ghana a pobřežní, pobřeží slonoviny. To je zatím na bilaterální bázi s regionem také. Vedeme jednání, byla dokončena v roce 2014, je tam ještě jedna země Nigérie, která zatím ještě nepodepsala regionální dohodu a pořád ještě s nimi diskutujeme, ale je to trošičku nejasné, jestli tu dohodu podepíšeme nebo ne. Takže jsme se rozhodli, že mezi tím budeme implementovat dohody s pobřežím Slonoviny a Ghanou, které už tedy neměli povolení k tomu, aby měli volný přístup na náš trh. A oni si toho chtěli zachovat a tím pádem jsme uzavřeli tu dohodu EPA před dvěma lety. A poslední země, se kterou máme tuto dohodu, je Kamerun ve střední Africe a je to také jediná země regionu, ale velmi důležitý hráč pro nás. Takže celkem 14 zemí, jak jsem říkala, ta implementace je v podstatě nedávna, Dva, tři roky. Takže pořád jsme ještě na začátku, abychom věděli, jestli ta dohoda funguje nebo ne. Ale když se podíváte na čísla z oblasti obchodu, když to srovnáme 2018 a předtím, tak těch 14 zemí EPA zvýšilo svůj vývoz o 5 až 6 Jsou tam rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, ale obecně tam došlo k nárůstu. Myslím, že bych teď řekla pár věcí k tomu, co bude po kotonu, což je ten celkový rámec, ta rámcová dohoda se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří. Je to mnohem širší a umožňuje nám to také začlenit ty zásadní prvky, které máme zakotveny i v našich obchodních dohodách. Takže je to pro nás důležité jednání, plus eh, poskytuje nám to také větší možnost spolupráce se všemi těmito zeměmi, především se zeměmi, s nimiž nemáme uzavřenou dohodu EPA, dohodu o hospodářském partnerství. Takže jsme velmi zainteresováni na pokračování těchto jednání. Postkotonu fungují velmi dobře. Zabývá se tím tedy jiná služba v komisi, ale ta jednání hodně postoupila. O těch společných kapitolách jsou tam tři různé pilíře pro tři různé regiony, kde jednání budou ještě pokračovat a my to velmi blízce sledujeme. Poslední věc, kterou chci zmínit a myslím si, že je důležitá pro parlament, i pro nás jako pro komisi, my jsme byli velmi naléhaví ve spolupráci s našimi partnery, to je role občanské společnosti v EPA a v dohodách. Je pravda, že ty dohody byly vyjednány v různém čase. Některé dohody mají silnější ustanovení o zapojení občanské společnosti, jinde je to trochu slabší, ale v každém případě se snažíme získat od svých partnerů závazek, že bude veden dialog s občanskou společností. Se zástupci občanské společnosti na straně našeho partnera a na straně EU. A máme to na úrovni toho regionálního uskupení SADEK. Každý rok dochází ke společnému setkání zástupců občanské společnosti. Příští rok to tedy proběhne se zeměmi Sadeku. Pobřeží Slonoviny se také zavázalo vytvořit takovou tu společnou platformu. Teď s tím regionem východní Afriky budeme mít hodnocení o udržitelném dopadu. Tam také bude součástí setkání s občanskou společností. Pracujeme na tom také s Evropským hospodářským a sociálním výborem. To je tedy věc, kterou rozvíjíme a chceme dosáhnout toho, aby v každém regionu a v každé zemi byl co nejvíce implementován strukturovaný dialog s občanskou společností. To je z mé strany vše a jsem vám k dispozici pro otázky. Děkuji. Děkuji za tento obsáhlý přehled o vztazích EU a Afriky. Paní šajer máte slovo, jste první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za e, toto obsáhlé vysvětlení. Přeci jen bych měla pár otázek. A těším se, mám radost z toho, že vůbec se tímto tématem zabýváme, ale jde o e, lidi v Africe. A jeden z posledních bodů, o kterých jste hovořila, bylo, že jsme měli dostatek zasedání, že máme kontakt s organizacemi, ale je tu hodně lidí v Africe, kteří eh, se nedostanou ven ze své vesnice, eh, vůbec nejsou nějak organizováni. Eh, jak probíhají tyto kontakty s lidmi? To je pro nás důležitá věc. Proč o tom mluvím? Ehm, mluvil se o zemědělském sektoru. I pro nás je to dobré, pro Nizozemsko, pro Agritera. Ale jak tyto produkty se vyrábějí? Eh, jsou tu stejné podmínky u vývozu, dovozu. Eh, počítá se se stejnými například ochrana zvířat, eh, blaho zvířat a podobně. Pak váš třetí bod různorodost druhů, diverzita druhů, pak dále téma růst a obchod. Evropa je má vedem vůči roli, co se týče čísel oblasti obchodu, to je pravda, ale eh, kolik půdy vlastní Číňané v Africe, protože půda je přeci základnou pro eh, obchod. Já jsem dosud slyšela, že Čína eh, vlastní velkou část půdy. Mohla byste k tomuto něco říct? Děkuji. Pani Gyuri. Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, tak budu hovořit svou mateřštinou. Děkuji za eh, zásobení eh, komise za tuto informaci, to bylo velice užitečné. Eh, v obchodní politice komise musíme zůstat realističtí, musíme být ambiciozní, ale zároveň musíme se pustit do projektů, které E, přinesou matatelné výsledky. Stejně tak, jako jsme o tom e, diskutovali e, ve vztahu k ocelářskému a hliníkovému průmyslu. Obchodní politika nezachrání svět před dalšími problémy, ale musíme učinit pokrok. Musíme udělat pokrok na tomto kontinentu, který trpí, ale musíme jim pomoci způsobem, který bude pro ně užitečný musíme být ambiciozní eh, v eh, oblasti volného obchodu, ale myslím si, že teď je nereálné eh, přemýšlet v dimenzích globální dohody o volném obchodě mezi Evropou a Afrikou. Ale máme tady širokou paletu dohod, o kterých jsme právě slyšeli, a měli bychom těchto dohod využít um, um, maximálně, abychom pomohli uh, zemí, který se to týká. Um, um, budeme moci se pustit do dalšího, nebudeme moci se pustit do dalšího obchodování, pokud nebudeme mít systém, který pomůže africkým zemím. Um, musíme uh, mít před nimi respekt a neměli bychom um, přicházet s dalšími požadavky, které nebudou schopni uh, naplnit, nebo které si nemohou dovolit naplnit. Uh, je nutné přijít s očekáváními, ale zároveň musíme zohlednit, musíme postupovat obezřetně, protože pokud naše očekávání budou příliš eh, veliká, tak si najdou jiné obchodní partnery a jiné země, eh, které se tam už usadili. A to bude mít zničující dopad na celý kontinent. Tomu se budeme chtít vyhnout. A proto eh, se musíme pustit do programu, které Mm, zajistí pokrok přímo v terénu oblast vzdělávání, eh, další vzdělávání, eh, odborné vzdělávání, to by měly být oblasti, na které bychom se měli eh, koncentrovat. Dovolte, abych uvedla jenom pár příkladů. Vez, pokud to bude příliš, budeme dodávat příliš mnoho výrobků ze strojírenství, ale nebudeme mít dostatek techniků, kteří je budou moci obsluhovat, pak celá tato moc nepomůže, mm, i když to bude velice eh, drahé. Nebudeme moci být eh, nápomocní a nevyřešíme problémy. Zvolíme nesprávný přístup, tak například Čína může začít budovat eh, nemocnice v Africe, ale ne s africkými pracovníky, ale s Číňany, kteří tam budou převedeni. A kteří budou pracovat za velice nízké mzdy, což je také škodlivé pro místní ekonomiku. Ráda bych vyzvala komisi, aby eh, se začala ubírat tímto směrem, aby se snažila mm, být nápomocna. Dále migrace, to je hrozba pro do dalšího desetiletí. To by mělo být lépe řízeno a omezeno, pokud eh, eh, poskytneme pomoc tam, kde ji je zapotřebí. Ano, děkuji. Byla jsem motivována vývojem v Africké unii a podíváme-li se na eh, oblast volného obchodu s Afrikou, podle mého názoru by to mohlo silně přispět eh, k navýšení eh, interafrického, interního afrického obchodu. Otázka, jaké důsledky by tento volný obchod v Africe měl dopad na současnou dohodu EU-Afrika, jak to vypadá z pohledu komise. Jak co se týče obchodní rovnováhy, tak potřeby nové aktualizované dohody či dohod k mm, vývoji po kotonu, eh, po kotonské dohodě. Eh, ta poskytuje eh, vynikající příležitost obnovit obchodní vztahy s zeměmi AKP. Myslí si komise, že dosažení dohody předtím, než vyprší dohra z Kotonu, je to možné? A dále jsem slyšela, že se mluví o tom, že se rozdělí AC a AP. Je to pravda? A mohla by komise eh, říci něco dalšího k tomuto? Jaké by byly výhody tohoto a výhody takovéhoto přístupu? K regionální integraci. Eh, mohlo by to posílit eh, jednotlivé země, protože by mohly vytvořit blok. A Evropská unie by mohla být vynikajícím příkladem tohoto. Eh, co dělá komise v současné době, co chce udělat pro to, aby posílila regionální integraci v rámci Africe a jakým způsobem by mohly posílit současné dohody v obchodě další integraci. A poslední otázka. Mohlo byste nám dát detailní přehled o tom, co komise podnikla, aby urychlila ratifikaci ekonomické partnerské dohody východní Afriky zvažuje například i to, že Nigerie bude mít vlastní dohodu o volném obchodě. Ano, děkuji. Paní... No. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaši prezentaci eh, komise. První bod, který chci zmínit, se týká daní. Víme, že mnohé africké země z různých důvodů mají problém vybírat daně. Kromě dvou, tří mají pouze 15 HDP, pokud jde tedy o vybrané daně. Takže máte nějaké opatření, kterým jim chcete pomoci pracovat na tomto aspektu a také vytvořit univerzální systém sociálního zabezpečení. Druhé téma se týká digitální ekonomiky. Víme, že hospodářská hodnota digitálního světa je z 90% ovládána USA a Čínou. Byla vytvořena task force eh, mezi Evropskou unii a Africkou unii na téma digitální ekonomika. To je dobrá věc, ale skutečně chceme aktivovat eh, tuto task force, mít eh, nějaké programy na posílení, společné posílení digitální ekonomiky a možná i se zeměmi Latinské Ameriky, proč ne? Aby se trochu nastolila rovnováha. Další téma se týká žen a dětí. Víme, že zavádění dohod o hospodářském partnerství vede k restrukturalizacím, k propouštění v některém v některých sektorech. Často se potom tito lidé, kteří jsou propuštěni, především muži, dostávají do sektoru, jako je potravinářství. To bylo často ovládáno ženami No a ty ženy prostě jsou tím potom také ovlivněny těmi dohodami. Takže vytvořila komise nebo diskutovala o studii dopadu na situaci žen a jsou vedeny diskuze s africkými partnery na toto téma. Pokud jde o děti, podle Mezinárodní organizace práce 20 dětí pracuje na farmách, v lomech, v dolech a tak dále. Často jsou tam přítomny i evropské firmy a v textech z roku 2018, kde se hovoří o té alianci, tam se ani jednou situace dětí nezmiňuje. Byla zahájena meziskupina o právech dětí co mohu říct i svým kolegům, pokud jde o situaci afrických dětí? A poslední téma, cíle udržitelného rozvoje. Několikrát jste to zmínila, ani, ale paní von der Leyen z toho udělala prioritu, takže by se to mělo stát horizontální osou. Takže jak o tom přemýšlíte, pokud jde o práci s Africkou unii, jak to tam chcete začlenit. A ještě jedna poslední věc, vy jste hovořila o zapojení občanské společnosti, ale odbory se stěžují, že nejsou součástí jednání o dohodách o hospodářském partnerství. Chce komise napravit tuto situaci? Děkuji. Merci, monsieur le président. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za velmi komplexní, komplexní prezentaci strategie EU vůči Africe. Pokud jde o EPA, vy jste hovořila o těch prvních výsledcích. Já bych chtěla navázat na to, co zde říkala kolegyně Rafaela o postkotonu. Můžete nám říci trochu přesněji, jak vypadá jednání, jsou tam nějaké věci, na kterých se to zablokovalo, jak to řešíte, jak spolupracujete s generálním ředitelstvím pro rozvoj, a konečně zmínili to tady i kolegové, pokud jde o pařížskou dohodu o, klima, o klimatu. Bude to součástí těchto příštích dohod nebo i těch bilaterálních dohod? Děkuji. Děkuji. Pan Buržuje. Eh, de... Plně podporuji priority eh, týkající se africké politiky eh, staré komise, ale také nové komise tato aliance Afrika EU eh, e je dobrá věc. Měli bychom se dívat na Afriku jako na prioritního partnera. Eh, je to přímý soused eh, s mnoha možnostmi, s mnoha výzvami. Komise zúraznila, že je tu hodně úspěšných zemí, ale pak je tu řada zemí, které se nevyvíjejí tak dobře, kde není dostatek um, um, um, blahobytu, není, nevydá by se dostatek pro obyvatel. Zjišťujeme, že Čína je velice aktivní, co se týče investic. Chtějí tady přebírat spoustu záruk. Čína sleduje uh, situaci v oblasti surovin ale eh, málo bere ohled dosud na životní prostředí a na situaci zaměstnanců a jejich bezpečnost. Já si myslím, že to je právě onen rozdíl. Měli bychom eh, preferovat eh, udržitelný vývoj. A tady měla o několik, měla několik otázek po té, co prezentovala komise za prvé. Může Evropská komise nějakým způsobem přispět k tomu, aby vznikl jakýsi africký vnitřní trh? Za druhé, v politice eh, vůči Africe, eh, tedy evropské politice, je také napsáno, že vzdělávání by mělo hrát důležitou roli. Skills. Můžeme to třeba udělat přes eh, rozvojovou spolupráci. Předpokládám, že to je priorita, ale může tady obchod hrát určitou roli. Myslím si, že good governance musí hrát v Africe důležitou roli. A za druhé, Otázka, zda bychom nemohli zavést eh, školní povinnost. Mm, povinnost školní docházky. Já jsem dlouho byl ministrem, byl jsem zodpovědný za eh, rozvojovou spolupráci a děti, bo eh, lidé mají velmi brzy děti, když je jim 13, později, ne, pak mají 4-5 dětí, než ještě vůbec jsou dospělí. Takže toto je obtížná situace když vlastně je, je dobré, když společnost je dobře rozvinutá, má dobře eh, vzdělané ženy, tak to znamená posílení této společnosti. Může to jít přes rozvojovou spolupráci, ale i přes obchod to může fungovat. Existuje nějaká možnost vylepšit ony skills, investovat sem, to je jasná, dobrá věc, ale řada podniků se chová zdrženlivě, protože tu není dostatek kvalifikovaných pracovních sil. tím můžeme vytvořit lepší zaměstnanost a vznikne tak emancipovanější společnost. Jistě, pak máme téma Jižní Afrika eh, a otázka drůbeže, mluvilo se o tom. I v eh, oblasti brambor, výroby brambor, jsme, brambor jsme to viděli. Komise by měla reagovat rychleji. Služby paní Malmström, tady se ukázalo, že tu není žádný dumping, ale mm, je to takový dominový efekt, takže si myslím, že by na toto komise měla reagovat rychleji. Včas se musí jednat. Pan Šusta. Děkuji. Děkuji také za vysvětlení stavu eh, vztahů. Ono, mm, od té doby, kdy jsem to naposled sledoval, se něco změnilo. Takže teď se bavíme taky o úkolech nové komise a v následujících letech se budeme muset pokusit o vývoj nějaké rozsáhlé partnerské strategie. Musíme se zaměřit na určité oblasti nebo regiony. Afrika totiž není zas tak homogenní, jak někdy předstíráme. A Máme jednak eh, problém vztahu k africkému kontinentu, k jednotlivým eh, státům. Ono je to vlastně na velmi nízké úrovni. Ty obchodní vztahy jsou z mm, evropského pohledu až zanedbávány. Eh, míra investicí je obrovsky nízká. A zároveň je to velmi silně koncentrováno, takže samozřejmě většina těch Um, investicí jde do Jižní Afriky a potom to je 50% a 40% jde do Severní Afriky, do zemí Severní Afriky a mezi tím um, jako kdyby je tady velká mezera a uh, Kromě toho jsou zde samozřejmě problémy, které uh, nevznikají, pokud obchodujeme s vyvinutými, s rozvinutými ekonomikami. Takže asi uh, to bude Eh, taková bariéra. Neměli bychom to ale jenom takhle dávat na stranu, nemělo bychom to ignorovat, měli bychom se snažit vytvořit rozsáhlý strategický přístup. Podívejme se třeba na Čínu. Čína velmi chytře kombinuje rozvojovou pomoc, investice a obchod. A samozřejmě to dělá eh, téměř výlučně za svými vlastními zájmy, pro své vlastní zájmy. E, pro ně nejsou důležité otázky, jako jsou lidská práva a podobně, takže to samozřejmě neřeší. Ehm, ale z evropského pohledu by tahle, tenhle strategický přístup měl být jiný. My máme už některé základní nástroje, e, to nejsou jenom obchodní dohody e, ta kombinace s rozvojovou pomocí, se závazky investovat, s cílenými pokusy e, zvýšit e, míru kvalifikací. E, další věc, která je velmi důležitá pro africké státy, je rozvoj venkova. A tohle to jsou všechny věci, které by se měly nějakým způsobem propojit do té obsahující strategie. A Zajímalo by mě, jestli tedy komise nad něčím takovým přemýšlí, anebo eh, nadále bude postupovat ehm, tím svým roztříštěným způsobem jako do posud. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní Haudy Hautala, prosím. Děkuji. Komise taky poukázala na problematiku ehm, dodavatelského řetězce eh, upozorňuji, že ehm, pralesy nehoří jenom v Amazonii, ale také ve e, střední Africe. A my všichni e, se e, na tom ať už přímo či nepřímo podílíme, protože to se pojí s deforestací, s, se zvyšováním zemědělské produkce za účelem vývozu. A nyní existuje bezprecedenční ochota eh, například čokoládových eh, továren i v této zemi, abychom měli nějaké povinné eh, požadavky od dodavatelského řetězce. Je si toho komise vědoma, budou nějaká opatření, která předloží nová komise ohledně transparentnosti a zodpovědnosti dodavatelských řetězců. Kromě toho, v kakaových, eh, tedy eh, plan, na kakaových plantážích pra, pracuje snad 2 miliony lí, dětí v Africe. Tohle je přeci eh, situace, kterou nemůžeme dovolit. A deforestace je zde taky obrovsky problematická. kromě toho máme ty konfliktní minerály. Co můžeme očekávat v téhle oblasti? A potom zpráva a řízení. Pokud plánujeme nové partnerství s africkými zeměmi, musíme věnovat velkou pozornost správně a řízení a zodpovědným vládám, které eh, pracují pro blaho lidí, nikoli k soukromých zájmů. Takže co můžeme udělat v téhle oblasti? Katlin von Brandt? Thanks a lot for this very... Děkuji mnohokrát. Děkuji za tenhle skvělý úvod. To byl eh, v podstatě takový úvodní kurz pro nové poslance a poslankyně. Ale eh, mám otázku. Eh, určitě máte podporu této sněmovny v tom, že Afrika by měla být jednou z hlavních priorit Evropy, co se týče globálních trendů v vývoji obchodování. A e, Máme zde problematiku jako sociální nerovnost, klima, migrace. A to všechno e, je v podstatě jedna e, a tatáž výzva. Tohle to jsou věci, které jsou propojeny. Takže určitě i snahy o předložení dobré klimatické politiky by měly zahrnout eh, řešení eh, problematiky sociálních nerovností eh, Afriky. Každopádně když se tedy podíváme konkrétně na klima a sociální nerovnost, jeden z udržitelných cílů je přístup k čisté, ale také dostupné energii. Je velmi důležité, abychom ve spolupráci s africkými komunitami se, jsme se snažili dostat do éry jaderné energie. Pokud se to snažíte zapracovat do eh, dohodu o volném obchodu, eh, tak se okamžitě dostáváme do kapitor o udržitelném rozvoji. Jak víte, tak nejenom v tomto parlamentu je hodně kritiků těchto kapitol, že nejsou dostatečně vymahatelné, že vůbec nejsou závazné. A pokud se tedy chceme eh, tyhle ty témata propojit a pokud chceme dobře nastavit ty udržitelné cíle ve všech zemích v Africe, tak ehm, je obrovsky důležité, abychom zreformovali tuhle část obchodní politiky. Děkuji. Helmut Scholz, prosím. Děkuji. I já bych rád poděkoval za ten úvodní přehled toho, eh, jak si na tom teď stojíme. Eh, předseda eh, komise Juncker eh, hovořil o takovémto rovném partnerství už v roce 2018. On vlastně hovořil o zóně volného obchodu v Africe, která by se tedy měla nějakým způsobem vyvinout, kterou bychom měli prosazovat. A eh, potom setkává, eh, po setkání mm, s eh, příslušnými organizacemi, v obchodními organizacemi v Africe, se tomu měli věnovat tři komisaři. Samozřejmě vysoký představitel, komisař taky pro tedy evropský způsob života, ať už je to cokoliv, a potom mezinárodní vztahy. Takže já se ptám, nakolik tedy v rámci té obchodní oblasti se předpokládá, že, že se v tom bude takhle přes, eh, eh, postupovat. Původně jsme měli ty EPA, eh, které tedy se zaměřovaly na jednotlivé regiony a teď samozřejmě jsou v různé fázi ehm, implementace třeba Ghana, pobřeží Slovony, Slonoviny, eh, ke, Kenya. Ehm, nakolik eh, jsou tedy, eh, se teď no, nově přeorientují v tom smyslu tohoto, této podpory partnerství s evropskými zeměmi? Mám řadu kolegů, kteří se tomu věnují, ať už jsou to otázky tedy v, v otázkách klimatu nebo v otázkách sociálního, eh, sociálních nerovností. Takže kde je ten nový přístup? Kde, co tam hledáme a co, co to umožní? Eh, takže my tady máme eh, ekonomiky na evropském, tedy na africkém kontinentu, které jsou velmi mezi sebou odlišné. A Potom se taky předpokládá eh, jakýsi jeho operační nástroj. Za prvé eh, jde o ochranu těch takzvaných rules of origin, a potom 19 cel mezi eh, africkými um, ehm, by, by se nějakým způsobem měly přepracovat, tak aby vznikla ta zóna volného obchodu v, té, v Africe. A tedy nakolik my to umožníme podporou z naší strany. v zájmu toho, aby došlo k průmyslovému rozvoji v Africe. Máme ty Facilitation Agreement, VTO a tak dále, kde máme další opatření a další balíčky ze strany Evropské unie, které tedy mají podpořit tenhle cíl, posílení tedy eh, africké samostatnosti eh, jednotlivých ekonomik. Zase jsme si stanovili další benchmark rok 2030 a africké země jako my se teď eh, mají k tomu nějakým způsobem vy, postavit, vyjádřit, předložit své vlastní plány a nám jde tedy o to, abychom dosáhli intenzivnější obchodní vztahy. Ještě jednou děkuji taky na, za to, že jste poskytli výhled na demografický vývoj 2,5 miliard eh, osob v, do roku 2050. To je určitě výzva pro nás, pro všechny. Eh, Paní Chowns, děkuji mnohokrát, děkuji všem. Zdá se tedy vhodné, že hovoříme o tomto tématu dnes, když eh, eh, vůdci eh, tedy států a vlád se setkali na půdě OSN a hovořili o udržitelnosti. Já mám konkrétní otázky, které se týkají EPI s východní a jižní Afrikou. Teorie EP dohod, dohod EPA jsou, že vlastně tedy samozřejmě dojde k liberalizaci, ke zjednodušení obchodu a potom eh, dojde k udržitelnému rozvoji dané země. Já jsem se takhle podívala na obchodní statistiky, které jsou k dispozici na stránkách komise, týkající se obchodu EU s eh, regionem ISA a tedy toho východu a jihu Afriky. A eh, zaujalo mě, že obchod poklesl Jediné oblasti, ve které, oblast, eh, ve které obchod vzrostl, je vývoz paliv o 217 To a přitom došlo k poměrně významnému propadu v jiných oblastech. Možná ty statistiky nečtu dobře, ale tohle mi dělá velké starosti. Eh, připomíná mi eh, to něco, na co už upozorňují kolegové z eh, občanské společnosti, kteří říkají, že to vůbec nevede k udržitelnému rozvoji a k udržitelnému mm, průmyslovému sektoru v dané zemi. Takže prosím vás, můžete mi to nějakým způsobem okomentovat, jaký je skutečný dopad dohod EPA, tak jak jsme to zažili v eh, těchto jednotlivých zemích. A druhá otázka. Proč? Ku příkladu Zambia, eh, která tedy byla v té původní um, skupině, která vyjednávala EPA, se nakonec rozhodla to nepodepsat. Proč Etiopie, významný hráč, také e, není součástí EPI? Přidají se k tomu například od příštího týdne, kdy se bude pokračovat ve vyjednáváních? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Další otázky už dodávat nebudu. Už e, máte hodně co odpovědět a dám vám slovo. Thank you, Chair, and uh, thank you to all the members. Děkuji. Děkuji všem poslancům. Pokusím se odpovědět na všechny otázky. Dva nebo tři poslanci tady řekli, že Afrika není homogenním kontinentem. Je to soubor různých realit. Jižní Afrika, pak máte Angolu, Ruanda zase se začíná rozvíjet, takže je tam opravdu různý stupeň rozvoje. To je pravda. Dnes eh, obchod eh, přináší více prospěchu větším hráčům než těm malým. My si myslíme, že i malí hráči mohou sehrát svou roli při rozvoji regionálních eh, obchodních vztahů, protože se mohou zapojit do hodnotového řetězce, takže také mohou mít eh, prospěch eh, z této dohody prostřednictvím regionálního rozvoje. Pokud jde o rozvoj vývozu afrického zboží do Evropské unie, tomu pořád dominuje ropa nebo nerosty. Takže tam eh, je taková situace, kdy chybí diverzifikace produkce na africkém kontinentu. A to je věc, kterou tyto země uznávají. Například, když jsme byli v Angole před dvěma týdny, tak nám říkali, že chtějí být součástí EPA, protože mají novou vládu, která ví, že jejich obchodní struktura není udržitelná. 97% vývozu je ropa a trochu diamantu a ty 3% to je téměř nic, ty zbývající 3%, takže musí diverzifikovat své hospodářství, zaměřují se na odvětví, kde musí vytvořit kapacity jak pro místní produkci, tak i pro vývoz. A to je věc, kterou EPA také podporuje, protože liberalizujeme některé z produktů z Evropy, ty budou tím pádem levnější, protože tam nebudou cla pro lidi, kteří chtějí investovat, takže mohou využít této příležitosti a mohou posílat také bezcelně produkty do Evropy, takže mají velký zájem o tuto perspektivu, protože usilují o diverzifikaci. Pokud se dnes podíváte na čísla, tak je to velmi pomalé a je to také pro nás, kteří na tom pracujeme, frustrující, protože se to nestane ze dne na den, proto velmi úzce spolupracujeme s kolegy z oddělení pro rozvojovou spolupráci. Axel je tady z DG Devco. Když se zaměřujeme na rozvojovou spolupráci a finančně pomáháme našim partnerům, tak to souvisí i s průmyslovou politikou a také s diversifikací. A plynu z toho výhody, které se mohou zase využít díky EPA. Takže vše to musí být budováno synergicky. A to je jedna věc, na kterou jste upozorňovali i vy. Ano? Možná je to dnes příliš roztříštěné, také kvůli tomu, že máme různé nástroje, musíme všechny uvést do souladu, abychom si vzájemně pomohli. A to je věc, která podle mě je v plánu nové komise, aby se to rozvinulo a bylo to ještě lepší než dnes. Když hovořím o té nové komisi, tak pokud jde o naše dohody, tak určitě ještě nová komise přeskoumá a zjistí, zda jsou v souladu s našimi potřebami. Pořád ještě máme velmi omezené zkušenosti s implementací těchto dohod. Většina z nich platí 2-3 roky, 2 až 4 roky maximum. Takže je velmi těžké dnes říci, zda fungují skvěle nebo nefungují vůbec. Poměrně jsme spokojeni s tím vývojem, to už jsme říkali, ale Některé ty dohody jsou, řekněme, tak trošku staromodní, protože jsou zaměřené na zboží. Když eh, nám tedy partneři říkají, že chtějí rozvoj těchto dohod, chtějí také služby do toho zahrnout, veřejné služby a tak dále, eh, hospodářskou soutěž, ano, tak eh, je to věc, která je důležitá pro kontinent, zahrneme tuto dimenzi. Ale musí to výjít od nich, musí to výjít od afrických partnerů, co si přejí s námi dělat, realizovat. To je věc, o kterou máme i my zájem, především pokud jde o investice, protože ty jsou skutečně klíčové pro rozvoj Afriky. Ale musíme se také zaměřit na to, jaké jsou plány našich afrických partnerů. A oni teď eh, jsou zaměstnáni tím, že jednají o africké zóně volného obchodu. To je politicky velmi slibný a hezký projekt, ale velmi obtížný v praxi. To si všichni uvědomují. A je to věc, eh, ve které jim pomáháme podstatnými finančními zdroji, abychom podpořili sekretariát, abychom podpořili jejich eh, zasedání, Kolega mi tady ukazuje přesná čísla, je nemám v hlavě. Financujeme dvěma miliony tuto zónu volného obchodu a ještě to naroste, ale tato finanční podpora není sama. My jako DG Trade technicky poskytujeme také podporu. Africký partner se na nás obrátil my jsme velmi integrovaná evropská ekonomická zóna. Oni se na nás obrátili a ptali se, jak jste to udělali. Vysvětlete nám to, jak jste vytvořili vnitřní trh. Takže organizujeme workshopy, vysvětlujeme jim, jak jsme to udělali. A samozřejmě ne ze dne na den, taky trvalo 30 let, než jsme vytvořili takto fungující vnitřní trh ale informujeme o nástrojích, které jsme použili, o těch různých krocích, diskutujeme o tom s nimi a budeme to dělat eh, čím dál více, jak ten projekt bude postupně pokračovat. A kromě toho, jako partneři africké země, které s námi mají dohodu EPA, z toho mají prospěch, pokud jde o budování kapacita, pokud jde o znalost eh, toho, co je to vlastně obchod, protože diskutujeme o složitých obchodních tématech, díváme se na to, jak fungují celní řízení a tak dále. Takže naši partneři EPA díky tomu už mají určité zkušenosti, hluboké zkušenosti ohledně toho, co je to obchod, ohledně toho, jak se připravit na vyjednávání, jak se připravit také na ten projekt eh, celoafrické zóny volného obchodu. My na tom budeme dále pracovat a EPA je v tomto smyslu také zásadní, protože také vychází z regionálních základů. To je tedy věc, kterou děláme, pokud jde o tu africkou zónu volného obchodu. Zmínili jste také, myslím, že to byla paní Brickmont, eh, tu digitální task force a důležitost digitálního odvětví pro Afriku. Já jsem o tom nemluvila, ale v rámci aliance EU Afrika, komise, celá komise vytvořila čtyři pracovní skupiny Task Force v různých oblastech, aby se zaměřili na to, co skutečně můžeme v těchto oblastech udělat jako EU a Afrika. A jednou z nich je právě digitální ekonomika. Pak máme zemědělství, energie a doprava. Byly vytvořeny takové soubory konkrétních kroků, co je možno udělat a Právě ta digitální task force zveřejnila svou zprávu a budou z toho vyplývat různé další kroky. Pokud jde o EPA a partnerskou dohodu s africkými zeměmi, tak eh, probíhá tedy další jednání s tou východní oblastí a v rámci toho budeme mít také jednání o službách. To je tedy věc, kterou máme také jasně v plánu. Pokud jde o post kotonu, na to jste se také ptali, ano, struktura dohody post kotonu už byla dohodnuta. Bude to tedy jeden základ, který bude platit pro všechny tři regiony a potom tam budou ty tři pilíře Afrika, Karibik, Pacifik. A pokud jde o jednání, tak jsme udělali velký postup, pokud jde o ten základ. A to se týká nejen obchodu, ale všech těch záležitostí, které jsou součástí toho společného základu. Pokud jde o obchod, tak tam ještě chybí dořešit pár opravdu drobností, ale už dokončujeme ten základ, který poskytuje skutečně ten hlavní rámec. Ty partnerské dohody, které máme s Afrikou, jsou uznány jako hlavní obchodní nástroje a budou ještě prohloubeny, to, že budeme mít sofistikovanější dohody a budou také rozšířeny. To znamená, že se k tomu připojí ještě další členové. Bude to tedy otevřeno ještě pro další země, aby se k dohodám EPA přidali. Tedy jednání o tom základu, společném základu se blíží ke konci a teď nastane jednání o těch jednotlivých pilířích. Takže tam ještě je určitá práce, ale musím říci, že ta jednání postupují poměrně dobře. A myslím si, že za pár měsíců budou opravdu v dobrém stavu. Pak jste se tedy ještě ptali na dětskou práci, na odlesňování a tak dále. Ano, my jsme si vědomi těch problémů, které nastávají v hodnotovém řetězci kaká. Když se podíváte na Ghanu, pobřeží slonoviny a Kamerun dohromady, to je asi 70 vývozu kaká takže do, do Evropské unie. Takže tam určitě můžeme sehrát svou roli, protože jsme hlavním zákazníkem a jsou zde problémy, především tedy v pobřeží slonoviny, pokud jde o používání dětské práce, problém dohledatelnosti těch produktů, potom také vypalování lesů a stromů, aby mohlo být eh, vysazováno. Takže máme jednání s různými společnostmi, zapojujeme do toho kolegy z oblasti rozvojové pomoci, abychom se dohodli na tom, co můžeme udělat, protože my to také nemůžeme vnutit jako Evropská unie. My potřebujeme dialog, skutečný dialog s vládou, podniky a musíme najít nějaké řešení, protože je to složité téma, které bude znamenat změnu v praxi. To je věc, eh, která musí být implementována v praxi. To je teď ta hlavní výzva. Takže to je věc, kterou rozhodně vedeme v, patrnu, v patrnosti, hledáme dále řešení, organizujeme workshopy. Myslím, že příští týden nebo za dva, tři týdny budeme mít eh, setkání na pobřeží Slonoviny. Jsme velmi aktivní v Mezinárodní organizaci pro kakao. Před dvěma týdny jsme tam právě zahájili diskuzi na toto téma, takže tam právě chceme se hrát svou roli, chceme se podívat na to, co můžeme v současné situaci udělat, protože se zdá, že ta situace skutečně není uspokojivá na základě těch zpráv, které máme. Jeden poslanec se tady zmínil o dobrých životních podmínkách zvířat a jak to bereme v úvahu. To je věc, která je určitě důležitá Veškerý zemědělský vývoz eh, z afrických zemí musí dodržovat naše standardy pro bezpečnost potravin a je to pokryto v našich dohodách. Například eh, s těmi zeměmi východní Afriky, jak budeme teď pracovat na té nové dohodě, tak tam už začleníme i téma životních podmínek zvířat. Takže to tam bude zvlášť začleněno. Takže chceme posílit spolupráci v této oblasti a dosáhnout tam pokroku. Západní Afrika, ohledně toho, kde je tedy Nigérie, jak to vypadá. Nigérie zatím ještě nevyslala signál, že by chtěla podepsat regionální dohodu. Diskutovali jsme s nimi o tom až jsme otevřeni diskuzi. Pokud mají nějaké problémy se současnou dohodou. Pokud s tím můžeme něco udělat, tak samozřejmě my bychom dali přednost regionální dohodě, ne bilaterálním dohodám se západoafrickými zeměmi, ale zároveň pokud to všechny země nepodepíšou, protože ta dohoda musí být podepsána všemi zeměmi a pokud to tedy Nigerie nepodepíše, blokuje to, tak nemůžeme postoupit ku předu s tou regionální dohodou. Nigérie teď podepsala VFCFTA, ale byla to poslední země, která podepsala tedy tu africkou dohodu o volném obchodu, takže uvidíme, jestli se posune také směrem k té regionální dohodě EPA, ale to ještě uvidíme, co nigerijská vláda chce udělat. Také zde byla otázka, která se týkala Zambie a proč nepodepsala dohodu ESA, já mohu říct, že oni byli součástí skupiny ESA a nepodepsali nakonec. Možná i kvůli tomu, že chtěli, aby dohoda EPA zahrnovala více oblastí a nejen obchod se zbožím. <clears throat> Takže nepodepsali je, ale ostatní začali implementovat, ale nedávno jsme s nimi měli rozhovory, protože teď se chtějí k dohodě ESA připojit. To je dobrá zpráva, takže jsme jim vysvětlili, co musí udělat. Musí prostě jen podepsat a zahájit ten proces. Oni v tom teď vidí výhodu. Teď jednáme o tom, že bychom tu dohodu EPA ještě rozšířili, že bychom do toho zahrnuli větší, nebo tedy další témata. Takže tak to vypadá se Zambí. Ztráta příjmu kvůli odstranění cla, osvobození evropských výrobků od cla. O tom velmi diskutujeme s našimi partnery. Většinou máme studie v jednotlivých zemích, které ukazují, k jakým ztrátám dochází a jak můžeme podpořit naše partnery, aby se mohli přizpůsobit té ztrátě, kterou utrpí na clech, jak můžou reformovat svou produkci. Takže to bylo zmíněno a dochází k tomu postupně, takže první rok se osvobodí od tla jen velmi malý počet výrobků a postupně se to rozvíjí. A je to proces, který trvá 15 nebo 20 let, takže to neznamená, že ze dne na den musí změnit celý svůj režim zdaňování. Studie nám většinou říká, že ten dopad je omezený a můžeme najít potřebné nástroje, aby se postupně naši partneři přizpůsobili, přizpůsobovali. Kromě toho je to pro ně také skvělá příležitost, jak se obecně podívat na svou politiku zdaňování, jak může být modernější a spravedlivější ke společnosti. Takže to může být pro ně impuls k tomu, jak dosáhnout změny daňové politiky a jak dosáhnout toho, aby to zdaňování bylo spravedlivější. Ještě se dívám na ta témata a myslím, že jsem pokryla většinu z nich. Čína samozřejmě, o tom tady hovořila řada poslanců. Ano, určitě Čína má Afriku jako hlavní prioritu. Čína byla velmi aktivní jak na politické úrovni, tak v oblasti podnikání v Africe. Hodně tam investuje. A určitě, když se podíváte na čísla, pokud jde o růst investic, tak oni rostou více než my. Jejich růst investic v Africe je větší, ale když srovnáme absolutní hodnoty, tak pořád ještě jsme ve vedení, ale oni hodně rostou. A měli bychom se na to dívat nejen jako na negativní věc, protože hrají klíčovou roli při budování infrastruktury na kontinentu, což je důležité i pro obchod, i pro naše dohody ale není to vždycky se stejnými standardy, jaké bychom měli my, jaké by museli splnit naše evropské společnosti. A ty podmínky nejsou skutečně v souladu, plně v souladu s hodnotami, které bychom tam rádi viděli. Ale je to věc, ke které dochází, je to realita a my také spolupracujeme s Čínou a hovoříme o tom společně. Jak můžeme společně vytvořit nějakou, řekněme, společnou strategii, podívat se na to, kde máme společný zájem, jak můžeme pracovat na udržitelném rozvoji kontinentu. Takže o tom hovoříme s Čínou. A nevnímáme Čínu pouze jako konkurenta. Já myslím, že jsem pokryla většinu otázek. Pokud eh, nějaká z nich zůstala bez odpovědi, tak se k tomu ještě určitě vyjádřím. Děkuji. And I'm sure that we... Ano, výborně. Jsem si jist, že to není poslední zasedání k eh, strategii Afrika, Evropská unie a strategie Evropské unie. Děkuji tímto. Můžeme ukončit naše dopolední zasedání a uvidíme se zase ve 15 hodin odpoledne. Děkuji.